Buon pomeriggio a tutti. Possiamo iniziare. Takže dobrý den, vážení kolegové. Eh, vítám vás srdečně. Eh, máme před sebou dva velice důležité dny našeho zasedání. A začneme takovým jenom jednoduchou změnou našeho programu týkajícího se zítra odpoledne. Navrhuji, abychom body 11 a 12 mezi sebou vyměnili. 11 a 12, kde se jedná eh, mezi 11 a dvanáctkou. Eh, tam se jedná o ten bod z Brazílie a my bychom prostě eh, tu Brazílii pojednávali před jednáním o změní na nařízení. Pak, když s tím souhlasíte, můžeme považovat takto změněný program za přijatý. technických důvodů máme dnes veškeré tlumočení do všech jazyků s výjimkou litevštiny. A nyní ke schválení zápisu z 23. a 24. dubna a také zasedání z 8. května. A nyní k dnešnímu zasedání. Toto je přenášeno na internetu. A tím pádem se rovnou dostáváme k bodu čtyři, kde se jedná o společnou organizaci trhu se zemědělskými produkty, řízení o jednotné společné organizaci trhu. Spravodajem je pan Michel Danton který je přítomen. Nejprve se chopí slova on a potom stínoví zpravodajové. Vážené kolegyně, vážení kolegové, legislativní práce Evropského parlamentu se nachází v nesmírně významné fázi. Máme tady zpravodaje ke čtyřem hlavním návrhům celého reformního balíčku, kde se jedná o přímé platby, venkovský rozvoj, společná organizace trhu a horizontální ustanovení. Dnes odpoledne začneme tedy návrhem eh, ke společné organizaci trhu a máme tady Michel Dantana jako zpravodaj. Já bych vám jenom rád připomněl, že 10. července v poledne to je deadline pro podávání pozměňovacích návrhů. Z hlediska četných podkladů e, pro všechny fondy, e, co se týče objemu všech papírů a všech jazykových verzí, bych vás rád požádal, abyste si vaše dokumenty pro příští zasedání vzali sebou, protože dokumenty nebudou vytištěny znovu. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste přišli a nejprve dávám slovo panu zpravodaji. Prosím, pěkně máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Drazí kolegové, Společná organizace trhu Může to být dlouhý text, komplexní, velice obtížný, technický, právnický, ale eh, musíme se soustředit na zásadní politiku zemědělské mm, činnosti. Já bych se chtěl soustředit především na to, eh, jak jsem zapracoval příspěvky, kteří již někteří z vás dodali. Eh, my se snažíme pracovat na obecném rámci, v němž by fungoval zemědělsko-potravinářský řetězec v Evropské unii. Eh, ten nám také umožňuje zrealizovat naši vizi v tomto specifickém sektoru. Proč? Aniž se rozvinul původní návrh komise, rád bych vám přece jenom řekl určité politické poznámky, ale rád bych také s vámi se podělil o některé myšlenky, kde si myslím, že bychom měli prohloubit naši diskusi. První osa, eh, kterou se chci zaobírat v mé zprávě, je otázka bezpečnosti a hospodářské viditelnosti výrobců a nejrůznějších hospodářských subjektů tohoto řetězce. Eh, vidíme, že tady rostou ceny zemědělských produktů a je důležité, aby i soukromé hospodářské subjekty velice eh, znali, aby pravidla byla naprosto jasná, tak aby je mohli interpretovat, aby neexistovaly různé výklady je třeba, eh, abychom se eh, soustředili na to, abychom zamezili opakovaným masivním intervencím, které by byly příliš nákladné a především mále účinné. Eh, je nepřijatelné, abychom nechali komisi, aby jednala tak jako v roce 2008-2009, eh, aby prostě dodávala zmatek a chaos na trh, který už tak jako tak je dostatečně nejasný. Je třeba aktivovat nezbytné nástroje a mechanismy a proto navrhuji, abychom se orientovaly podle vývoje cen, ale také podle vstupních nákladů a vývoje na trhu. Stejná logika byla sledována ze strany komise pro soukromý sektor, a e, já jsem si dovolil ho ještě zkompletoval, protože se domnívám, že by tam měla být zahrnut, že by tam měl být zahrnut e, i Eh, úhel a pohled do spotřebitelů. Když se podíváme na hovězí maso, tady máme 90% zahrnutí referenčních cen a to by mohlo umožnit fixovat cenu na zhruba 2000 euro za tunu, což se přibližuje realitě trhu a zároveň by to umožnilo zamezit veřejným intervencím. To nebyl až doteď ten případ, protože hovězí maso se bylo jediným sektorem, kde referenční cena Eh, nebyla v souladu s přímými subvencemi jako ostatní. Cena referencí na olivový olej zejména pro eh, panenský olivový olej, eh, tam se zohlednila cena, eh, zejména pro tu lepší kvalitu panenského oleje. A já navrhuji, abychom na, do systému soukromého stalování dali také stolní olivový olej, česnekový olej, eh, ovčí sír a kozí sír. Ve stejném duchu navrhuji, abychom použili výjimečná pravidla v sektoru, který by měl pokryt tak také přílohu 24, ale ještě jednou bych rád řekl, že v textu, v kontextu, který se týká hospodářské soutěže a fungování trhu, protože o to se vlastně jedná, když sledujeme logiku pro zachování bezpečnosti trhu, je třeba, aby operující hospodářské subjekty a především výrobci mohli uh, dobře disponovat regulačními nástroji a také decentralizovat. Navrhuje také združování výrobců aby, ale aby zůstali pod kontrolem veřejné moci. Je třeba také prodloužit lhůtu, kterou navrhuje komise, co se týče situace výrobců při používání mechanismů ve struktuře trhu. Združené organizace výrobců eh, musí eh, spolupracovat. Bylo také důležité zároveň zabezpečit, aby text se zaobíral eh, článkem, 19, článkem 42, který se týká kvality a kvality je třeba, abychom měli a priori kapacity pro řízení objemu a pro a posteriori řízení. A nakonec je třeba říci, že zvláštní situace tohoto odvětví by měla být zohledněna zejména pro reintegraci na začátku roku a za druhé pro představení nových krizových mechanismů, které by měly mít specifické místo na třetích území, kde hrají eh, roli pilotních projektů a které mohou umožnit východisko z krize. Proto bych rád, aby byl navržen takový mechanismus, který by umožnil větší uh, individuální a kolektivní odpovědnost. Je třeba, aby se také zohledňovaly referenční ceny a to by umožňovalo komisi správně reagovat a aby tady bylo období nejméně tří měsíců pro možnosti komise reagovat snížením cen o 0,5 Zároveň by se mělo používat mechanismus pro zemědělce nacházející se v krizi ve stejné proporci a za stejné období. Zemědělská činnost v období krize eh, se vlastně zemědělská krize se prohloubila a máme tady určitou fluktuaci, která byla nižší o 5% než v minulých letech. Eh, ta první osa, která znamená zdůraznění bezpečnosti zemědělského sektoru, by měla být doprovázena další osou a sice zorganizování poboček, pro zdru, které by združovaly výrobce. Uh, které by umožnily také lokální operování eh, těchto hospodářských subjektů, ale byly zároveň pod kontrolou veřejné moci, ale umožňovaly flexibilitu soukromého sektoru. Společná zemědělská politika se změnila, mění se stále a proto je třeba, když se podíváme, eh, že eh, tato situace se nesmírně změnila, ceny zůstaly relativně fixní a musíme flexibilizovat koncentraci zemědělců. Je třeba, aby združování výrobců rozhodně nevedlo k vytváření kartelů a je třeba v tom aby se pokračovalo eh, v tom, aby se vyšlo ze situace ekonomické závislosti, v níž se ještě v mnoha ohledech nacházíme. je třeba, abychom si uvědomila, že se situace v zemědělství změnila v důsledku růstu cen energie a obývání přírodních zdrojů, vody, biologické rozmanitosti a orné půdy. Proto je třeba, abychom tady posílili organizace výrobků, protože když se podíváme například na situaci v oblasti vajec, Musíme si uvědomit, že tady nemáme dominantní pozici, která je sankciovaná konkurencí. Je třeba, aby se intenzivnilo vytváření kolektivních eh, či asociací výrobců. a je třeba soustředit se na inovace a na preventivní nástroje, na správné řízení nástrojů, které by umožnilo společné řízení spadající do druhého pilíře. Další důležitou eh, roli hraje integrace trhu a celého sektoru, kde by bylo možno zvětšit moc pro vyjednávání cen s dodavateli. Pro posílení trhu výrobců jsou tady dva zásadní elementy. Umožnit jim se skupovat se za zohlednění specifiky zemědělského sektoru, která by jim zároveň umožnila posílit společné akce. Protože První výzva pro bezpečnost pro výrobce zůstává zcela jasně cena na trhu, proto je zcela zásadní, aby tato logika posílení na základě společných akcí se aplikovala také na základě trhu při vyjednávání cen a vyjednávání smluv. Totéž platí například pro odvětví mléka eh, Potravinářský řetězec eh, musí reagovat eh, stejným způsobem jako ostatní zemědělské sektory. sektory. Eh, na základě návrhu komisy, komise se domnívám, že naopak tomuto návrhu by tady měla být umožněna náhrada logika Evropské komise, která by nevedla tolik ke konfrontaci. To znamená kolektivní eh, jednání, které by bylo k užitku všech zúčastněných aktérů. Je třeba vytvářet mezioborové organizace i v sektoru mléka a já bych si přál, aby tyto mezioborové organizace eh, mohly správně reagovat na vývoj cen a mohly také preventivně jednat v oblasti výroby a reagovat správně na um, ceny na trhu. je třeba předvídat a řídit sanitární rizika, fitosanitární rizika a ekologická rizika podél celého zemědělsko-potravinového řetězce. Když se podíváme na ceny fixované profesními organizacemi, já nenávrhuji nějaký fundamentální, nějakou fundamentální změnu na rozdíl od návrhu komise, ale by navrhoval bych, aby tady byla větší flexibilita pro jednotlivé členské státy, aby to umožnilo flexibilitu a také větší flexibilitu mezioborových organizací tak, jak je to v souladu s naším článkem 106 a 105. Když se podíváme na zemědělské výrobky, s kterými se obchoduje v členských státech, jsou tady i výrobky dovážené z jiných zemí. Eh, když se podíváme například na promoční kampaně, je třeba vytvořit legislativní rámec, který by umožnil uspokojující podmínky, které by zároveň vedly k transparentnosti trhu. Veškerá veřejná moc by ovšem měla mít eh, dostatečný přehled. A to já navrhuji ve článku 106a. Abychom tady měli dohled nad těmito cenami potravin a abychom také zapojili do práce eh, tuto organizaci, která byla vytvořena v rámci Eurostatu. Stále je zapotřebí, aby mezioborové organizace a organizace výrobců mohly správně konat, je třeba, abychom skutečně se zamysleli nad právem hospodářské soutěže a jeho aplikací v zemědělském a potravinářském sektoru, protože článek 42 smlouvy, v němž je stanoveno, že ustanovení kapitoly týkající se pravidel hospodářské soutěže se vztahují na zemědělskou produkci a obchod zemědělskými produkty pouze v rozsahu, Eh, který eh, podle článku 43 odstavce 2 a způsobem v něm stanoveným vymezí Evropský parlament a řada se zřetelem k cílům uvedeným v článku 39. A eh, Toto ustanovení sice platí, ale nikdy nebylo spochybněno a nikdy nebylo vlastně také uplatňováno. Široké uplatňování pravidel hospodářské soutěže bylo dříve ospravedlněno, ale mělo by lépe kontovat nouveau cadre qui n'est en fait que la reprise de dispositions existant depuis longtemps, n'est pas jugé utile de rappeler cette je třeba, abychom připomněli tento právní základ, který jsem vám tady právě citoval. Co se týče přímého uplatňování pravidel hospodářské soutěže, to bylo ospravedlněno váno veřejným zásahem veřejné moci, ale současný vývoj společné zemědělské politiky eh, nás vede ke změně paradigmatu, zejména v zemědělských aktivitách a v potravinářském řetězci. Tady je třeba eh, abychom měli určité obecné principy, ale eh, jiný výklad v pravidlech a konkrétní činnosti. Je třeba, abychom posílili trh zemědělců aplikování práva hospodářské soutěže Ačkoliv eh, má určité zásadní principy v uplatňování, přece jenom zůstává v kompetenci jednotlivých členských států, jejich aplikace se velice v jednotlivých členských státech liší. A proto je důležité, abychom prohloubili diskusy eh, k tomuto tématu protože tady jsou ještě četné rozdíly i ve výkladech jednotlivých pojmů. Je třeba, aby tady byl jednotný výklad práva hospodářské soutěže takových pojmů například, jako je relevantní trh nebo dominantní postavení, což definuje částečně stupeň koncentrace považovaný v určitém sektoru za přijatelný a který slouží jako základ pro určení, zda nedochází ke znožití dominantního postavení na trhu. A navrhuji, abychom tedy e, tato témata prodiskutovali a očekávám také vaše připomínky. Zvláštní pozornost by se měla věnovat Eh, posledním regulovaným sektorům společné zemědělské politiky. Myslím si, že je jasné poněkud objasnit eh, text komise týkající se výjimek z hospodářské soutěže. Máme tady dva zásadní prvky. První prvek je prezumce kompatibility dohod eh, mezi jednotlivými hospodářskými sektory a článek 39 smlouvy. Současná judikatura odhaduje, že by se mohlo považovat za nezbytné dosažení cílů smlouvy, které by měly být považované za kompatibilní s právem hospodářské soutěže a proto kolektivní vystupování eh, združených hospodářských aktérů by měla sloužit k uplatňování článku 39 smlouvy člověk nemusí být velkým právníkem, aby pochopil, jak obtížný je to úkol. A proto navrhuji, abychom se na tento článek soustředili, abychom ho objasnili, protože se týká také soukromého skladování. Je to vlastně analogický postup, které mají i jiné hospodářské sektory, kde bylo dosaženo určitých unblock dohod v horizontální úrovni. V první ose bezpečnosti a viditelnosti je zapotřebí zavést ustanovení, která by byla naprosto jasná při výkladu smlouvy. A na závěr, co se týká týká organizace výrobců, zdá se mi důležité, abychom tady aplikovali obecné pravidlo 1 2003, to je, ta, je to tedy část, je to orgán či aut, orgán, který by měl určovat, co by mělo sloužit k, vy, k použití výjimky. Když se podíváme na sanitární krize nebo na krizi panující na trzích, když se podíváme na dloji v oblasti soukromého skladování, je třeba, abychom umožnili hospodářským subjektům určitá časová období, během nichž by se fixovaly ceny a zároveň se umožnila komercializace těchto výrobků, aby nedošlo k jejich eh, Zkrachování. Také jsem zohlednil zprávu Albertesa z minulého roku, protože tady se hovořilo o usnesení Evropského parlamentu, která se zaobírala nestabilitou trhu a já k tomu také předložím odpovídající návrh. Co se týče vína a cukru, naprosto souhlasím s postojem Evropského parlamentu, který chce prodloužit režim kvót až do roku 2020. Navrhuji tedy v mém návrhu smlouvy, aby se tento režim zachoval. Ale je třeba, aby pro evropský trh s cukrem jsme zavedli mechanismus, který zavedla komise, určitý režim ad hoc, který by umožnil překvalifikovat automaticky cukr nepodléhající kvótám na cukr podléhající kvótám a zachovat tak strukturální rovnováhu tohoto trhu. Potřebujeme právní základ tohoto systému, aby komise mohla jednat rychleji a flexibilněji, protože situace nás k tomu nutí. Co se týče cukru, také eh, jsem si uvědomil rozličné postavení a také protichudné pozice jednotlivých výrobců cukru, eh, kteří, eh, někteří z nich ještě nechtějí něco takové akceptovat. Zdá se mi, že někteří se trvávají ve sterilních pozicích a je třeba, aby se chovali flexibilně. Můžeme se blížit k závěru. Když se podíváme na program pěstování ovoce a zeleniny, tady jsem se snažil upřesnit text komise a zavést zásadní prvky, jako například obecné definici a typologii opatření týkající se dluhového režimu. Tyto návrhy změn jsou v souladu se změnami, které jsme provedli ve zprávě Castro a kterou jsme odhlasovali v našem výboru. Také jsem zaintegroval eh, některé elementy z jeho zprávy do mé zprávy. V případě operačních programů pro ovoce a zeleninu je třeba poukázat na nezbytnost existence organizací, které by umožnily prodejcům také lepší prevenci a řízení krize, která je nezbytná zejména pro oblast ovoce a zeleniny. Operační programy musí reflektovat tuto realitu a finanční situaci proto, aby mohly správným způsobem eh, řídit tento trh. Proto je tak důležité, abychom tady měli tyto asociace, tato združení výrobců a Abych tedy završil tento návrh své zprávy, dovolte bych závěrem řekl, že tato zpráva je opravdovou výzvou pro naší komisi. Skutečná výzva. Tento text nám přináší vizi pro budoucí společnou zemědělskou politiku. Všichni si uvědomujeme, jak rozličné máme pozice, jak rozličné tady jsou priority které mohou vést k odlišným orientacím. Stačí, když se podíváme Myslím si, že můj text odráží dostatečně komplexnost eh, celého tématu. Je třeba, abychom se soustředili na hlavní politické směry, aniž bychom vynechali choulostivá témata která budeme muset vyjednávat s radou. A proto já eh, s napětím očekávám vaše připomínky, eventuálně vaše návrhy či doplnění k zprávě, kterou jsem vám předložil, aby se nám povedlo zorganizovat flexibilnější společnou organizaci trhu a dovolte, abych závěrem poděkoval celému týmu, který mě doprovázel během přípravy této práce, celý stav Agri, eh, právní služba parlamentu, a samozřejmě bych rád také poděkoval svému asistentovi Dominikovi a omluvám se tlumočníkům, hovořili jsem poněkud rychle. Eh, <clears throat> grazie Michele, fatto davvero un lavoro molto importante. Děkuji, Michele, odvedl se skutečně vynikající práci, to takový dobrý odrazový mustek pro další debatu. Je to eh, nicméně velice právnicky složité Máme zde dost rozmezlený tedy všeobecný přehled o tomto, eh, o této eh, jednotné společné organizaci trhů. Eh, zájem vystoupit v diskusi má velký počet lidí. Začneme nejprve s tím zpravodaji, jak jsem již řekla, takže nyní dávám slovo nejprve Perez a pak další. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, pokusím se být stručná. Eh, chtěla bych začít, eh, jak tomu může být jinak, než tak, že skutečně poděkuji našemu zpravodaji za jeho práci. A chci mu skutečně poděkovat za to, že během těchto měsíců diskusí se domnívám, že se nám podařilo alespoň větší část těchto kolegů v našem výboru združit pro tento návrh zprávy. Uvědomujeme si, eh, že eh, celá reforma společné zemědělské politiky je nesmírně obšírná, komplikovaná, komplexní, ale je nám jasno, že bez reálných instrumentů, nástrojů, bez reálných mechanismů není možné pomoci našim zemědělcům a čelit tak výzvám, které v současné době před společnou zemědělskou politikou stojí. Domnívám se, že se jedná o velice stěžádostivý text a sdílím eh, ty ambice, které tady byly zděněny, co se týče hospodářské soutěže které tady zazněly. Kromě toho je tady jedna otázka, která byla začleněna do textu a kterou já už jsem podala jako pozměňovací návrh a kterou považuji za zásadnou, zásadní a to je ta možnost, aby jednotlivé kompetenční eh, vnitrostátní orgány mohly operovat koordinovaným způsobem, aby se dosáhlo slučitelných a srovnatelných dat v jednotlivých členských státech, protože máme situace nejrůznějších aplikací i pro hospodářskou soutěž a právě proto máme tady různé výsledky a to je jistě zásadní. A co se týče organizací výrobců a těch mezioborových organizací, tento návrh byl zapracován velice adekvátní formou do návrhu zprávy a možná, že potom to bude ehm, ještě skonkretizováno či určitým způsobem opraveno. Čili dovolte, eh, chtěla jsem říci některé konkrétní otázky, včetně ehm, Řeknu jenom pár připomínek, včetně jednu otázku možná. Myslím si, že důležité je popracovat také na oblasti rýže. Tady ten sektor nebyl vůbec změněn. A potom tady máme také obecný postup, který by nám umožnil určitou revizi pro referenční ceny. Ve zprávě pana Dantana se jedná o harmonizaci určité publicity a veřejných kampaní pro zeleninu a ovoce tak, jak to stanoví dotyčné nařízení. Ale vy, pane navrhovateli, jste vyškrtl mož, eh, v, ve odstavci 89 možnost, aby komise přizpůsobila eventuální um, kampaně vedené pro, nebo je potom škrtla kampani či osvětu pro zeleninu a ovoce. To bych chtěla, abyste mi trochu vysvětlil. Co se týče pozměňovací návrhu 93, co se týče olivového oleje, panenského olivového oleje, eh, já se domnívám, že tady jsou uvedeny ceny, které by bylo třeba aktualizovat. Eh, co se týče vašeho pozměňovacího návrhu 100 a 101, bych ráda věděla, zda s nimi můžete zaručit automatické přizpůsobení intervenčních cen, tak jak je to dnes pro máslo. A kromě toho tu máme některé sektory, které by měly být začleněny do seznamu toho, který jste tady už uvedl Eh, může to být například seznam pro všechny produkty, domnívám se. Možná, že některý nám může uniknout, ale přece jenom bychom měli mít možnost určitého mechanismu, eh, který by nám umožnil reagovat na spuštění intervenčního mechanismu. Eh, jak již jsem vyjádřila, při jiné příležitosti nechápu, proč se ze základního nařízení Eh, ztratili normy pro výrobce eh, ovoce a zeleniny eh, ve zpracované formě. Existují-li výjimky pro cukr a pro víno a pro mléko, ehm, nevím, proč by to nemělo být tady, proto bych si dovolila podat pozměňovací návrh, eh, které by mm, tady ještě něco poopravili. Co se týče subvenčních cen ve, eh, v oblasti vína, tady máme článek 48, kde máme možnost eh, pro poder también incorporar intangibles legados a intangibles. Pro hmotné a nehmotné záležitosti týkající se například marketingu, jako co já vím, třeba umožnění pro provedení eh, studií na trhu. Také je třeba, když se podíváme na článek 106, umožnit jejich združování a dát tomu jiné pořadí, jak je to původně v návrhu. A ještě jednou bych ráda vyslovila podporu pro zachování kvót pro cukr až do roku 2020 a zachování sektoru vína. Může být, že tady budou různé názory ze strany kolegů eh, tohoto výboru, ale já osobně se domnívám, že by mohly být v souladem s tím, co už jsme schválili v minulých zprávách, eh, které jsme schválili a které vlastně začlenil pan zpravodaj do svého textu. A dovolte, abych se teď konkrétně zeptala komise. S ohledem na marketingové standardy zdá se na první pohled, že komise šla do modifikace jednotné společné organizace trhu. Ale když se podíváme na prodej ovoce a zeleniny, tam, kde je to ve článku dva, odstavec 12, článek tuším 2, promiňte, Nevím, zda reaguje komise adekvátním způsobem na tento požadavek, čili ráda bych věděla, zda je to možné vysvětlit, či zda um, se to tam dostalo nedopatřením. Prostě ráda bych, aby komise odpověděla na můj dotaz. A dovolte, abych ještě jednou nesmírně poděkovala panu Dantanovi a všem, kteří umožnili zpracování této tak nesmírně technické a složité zprávy. Děkuji. Intanto eh, volevo fare il mio e personale, ma nome di tutti, benvenuto qui in commissione. Děkuji, nyní bych chtěl eh, jménem celého výboru zde osobně přivítat pane Erika Andrea, který zastupuje pana Stefana Lafala, který se dnes stal novým francouzským ministrem zemědělství, takže vítáme vás zde jako jeho zástupce. A slovo má pan Žozebové. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděko- nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za to, že, v tak ob- že nám představil tak obsáhlou zprávu. I když možná to bylo příliš rychle. Mám otázky k této zprávě a sice, Tady se zase pracuje podle návrhu intervencí se zavedením automatismu a to tedy u mě už skutečně zvoní eh, všechno na poplach, protože to už jsme tady jednou měli. A Totiž, když chcete zavést mechanismus, který je kalkulovatelný, Eh, aniž by vyvolal nějakou krizi, povede k tomu, že zpracovatelé a obchodníci se tomu přizpůsobí, to znamená, oni budou používat tento automatismus k tomu, aby ovlivňovali trh. S tím musíme počítat. A domnívám se, že tady bychom měli být nesmírně opatrní, protože vlastně efekt bude přesně opačný od toho, co bychom dosáhnout chtěli. A sice žádný krizový nástroj, <clears throat> nýbrž Bylo by to luxování peněz ze zemědělského sektoru, prostě stahování cen, vycucávání peněz ze zemědělského sektoru. Dali bychom tím příležitost ostatním. Když se podíváme, kolik peněz vážeme v zemědělské politice, stále méně. Chceme financovat první pilíř, druhý pilíř a když to budeme mít všechno, tam, odkud se mají všechny ty peníze vzít, nebo se mají všude ty sumy snížit a budete potom mít stejný efekt. Tedy tady na to pohledím velice kriticky protože pakliže intervence má, intervence má být vyvolatelná automaticky, tak musí být opatřena určitou sumou peněz, aby se dalo rychle jednat. A právě tak kriticky pohlížím na to, eh, když bychom příliš posilovali združení hm, výrobců. Tady se musí postupovat velice opatrně. Eh, je jasné, že by se měla posílit pozice združování výrobců, ale musíme dávat pozor, aby nedošlo k vytváření další nerovnováhy, abychom tady neměli nerovnováhu mezi výrobci a obchodem a mezi jednotlivými organizacemi výrobců, když jedna z nich bude příliš velká, protože už tady máme stížnosti v této oblasti a kromě toho musíme dávat pozor na to, když některé organizace výrobců mm, eh, se snaží profitovat z toho, že tady máme různý výklad těchto združení výrobců a různý výklad hospodářského práva a hospodářské zpráva, hospodářské soutěže. To tež se týká nástrojů. Když dáme peníze na to, abychom rozdávali mléko potřebným, no tak musíme dávat pozor na to, odkud ty peníze přijdou. Já pořád slyším, tady musíme podporovat, tamhle musíme finančně pomoci, tamhle musíme dát finanční injekci. No to je pro mě něco, co je velice nebezpečné pro náš zemědělský rozpočet a kde tedy musíme být nesmírně obezřetní i při vyjednávání s radou, když budeme jednat o eh, rozpočtových prostředcích. Nezdá se mi být dobré, když se stále má proklamovat, že když má vypršet vlastně ten eh, zvláštní režim pro cukr, že by to mělo být prodlouženo až do roku 2020. Proč to proklamovat už teď? Eh, protože eh, verze s cukrem nebyla dobře, ne, ne, nefungovala dobře v minulosti, nefunguje dobře ani teď a e, prostě dává teď znamení, že nezávisle na tom, jak a co budeme reformovat, vlastně tento režim kvót má být prodloužen, to mi nepřijde správné. Mám potřebu říci, že musíme mít referenční ceny jako orientační body, ale tyto referenční ceny musí být pravidelně přeskoumávány a na to musíme vytvořit naprosto jasná kritéria. Co vede k těmto referenčním cenám? A to by mělo být eh, uděláno ze strany parlamentu i rady. Ovšem, na cenová definice, to je matematická záležitost a to by potom mohla udělat klidně komise. Musíme také definovat, co to je krize trhu. Začínáme přemýšlet vůbec o tom, jak je definovaná krize a i to je náš úkol. Náš úkol je definovat kri- kritéria pro krizi trhu, to se týká našich ustanovení, protože reakce na krizi to je záležitost administrativy, komise. To je velice jasně upraveno ve smlouvě a ve všech těch aktech, která máme, kdy teda je třeba zohlednit základní smluvní práva a kdy ne. Protože kdybychom chtěli všechno upravovat my sami, tak budeme tak prostě završeni prací, že to nezvládneme. To tady ode mne jenom krátký příspěvek, aby ostatní mohli si své. Děkuji. Volevo dire, ci sono più di 20... Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na mém seznamu je více než 20 jmen všech, kteří chcete vystoupit, takže vás poprosím o trochu eh, lepší organizace, protože ta zpráva skutečně veliká, je obrovská. Máme zde více než 400 různých návrhů, pozměňovacích návrhů, nemůžeme eh, se jim věnovat jednotlivě ale možná bychom tedy mohli eh, se spíše soustředit na konkrétní otázky, které by poté odpověděl jak buď zpravodaj nebo komise. Nyní pan Bové a pak pan Skota. Děkuji za slovo, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišel trošku později. Nicméně, eh, bohužel tedy mi eh, vlak měl spoždění. Také jsem velice rád, že tedy eh, za práci, kterou odvedl pan Dantán, chtěl bych mu poděkovat, zapojil do práce všechny stínové zpravodaje, také nás informoval neustále o pokroku při přípravě této zprávy a umožnil všem tak, mít takový pocit, že tu práci jsme všichni odvedli společně. Já sám se domnívám, že v této věci společné organizaci trhu postupujeme dobrým směrem. Jsou zde pozitivní aspekty, Chtěl bych eh, nicméně říci, že zde ještě zbývá mnoho práce, která se týká například těch mezioborových organizací. Je zde například článek 108 a další články, které však eh, jdou dobrým směrem. Také článek 106 a eh, Dále jsou zde články 153, 155, které se týkají zákona o hospodářské soutěži a zde si myslím, že tohle je takové klíčové, protože nyní eh, ty společné organizace trhů nemohou eh, fungovat právě z toho, že, že zde vlastně eh, ten, ten zákon o hospodářské soutěži. Takže zde doufám, že výbor pro zemědělství a celý Evropský parlament bude hovořit jedním hlasem a že přesvědčíme komisi že jste eh, to musíme takto upravit. Dále je zde otázka různých kolísání a turbulencí na trhu. Zde se domnívám, že je důležité zamyslet se nad tím, jaké dobré, jak nám nástroje pomohou vyřešit krize co nejrychleji, abychom co nejrychleji dokázali krize zvládat. Zatím jsme se ještě na tom zcela nedohodli, ale rozhodli jsme se například podpořit různá pojištění, dále vzájemné fondy, Myslím si, že by to nemuselo být v rámci druhého pilíře. E, hovoří se o tom i ve zprávě pana Kaplose Santose, o tom se zcela jistě bude ještě hovořit a myslím si, že zde se musíme jasně rozhodnout a že zde nesmí být eh, žádná nejednoznačnost. Můj poslední komentář se týká vývozních náhrad. Musíme zde opět hovořit jednoznačně. Naposled eh, poslední takový příklad to bylo um, krize v drubežářství ve Francii. A tento příklad nám ukázal, že dnes může fungovat taková jakási naprosto umělá um, ekonomika. Téměř 65 dotací do drubežářství jdou, jsou vlastně ve Francii. A dokonce ve Francii je jedna veliká firma, která v podstatě Eh, dostává většinu těchto dotací a tato firma vyváží do třetích zemí, takový způsob eh, hospodaření musíme ukončit. Protože vlastně se vytváří takový eh, začarovaný kruh a celý ten systém je nepřijatelný hodně lidí často volají po otevřeném trhu a já ale říkám, že tento konkrétní způsob hospodaření musí být ukončen. Děkuji nyní pan Skota. Děkuji, děkuji. No, děkuji Michelovi Dantenovi za skvělou práci, kterou odvedl. Jsou tři věci, na které bych se rád soustředil. Za prvé jsou to ta práva na um, výsadbu, dále Eh, potom také pře, eh, rozšíření těchto práv i na rezervy. To by znamenalo, že by to umožnilo nástup mladých lidí eh, do této oblasti, protože současný průměrný věk lidí, kteří se věnují pěstování vené ryby, je vysoký. Dále potom organizace výrobní, to je věc také velice důležitá. Ještě jednu věc bych chtěl zmínit a sice, že Podnikání eh, v zemědělství často se provádí na základě eh, částečného pracovního úvazku. My eh, máme v Itálii takový systém jakýchsi kuponů, Eh, takže ti eh, zaměstnanci dostávají tak, tyto kupony už od roku 1980, teď se to používá i pro jiné zemědělské výroby eh, velice často, to znamená nelegální práci a mnozí tito lidé jsou v současné době musí čelit riziku sociálního vyloučení. Týká se to lidí, kteří pracují jenom sezóně, to znamená například na vinicích, ale také při pěstování zeleniny. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom tuto možnost měli také zařazenou do této zprávy. Hovořím tedy o těch kuponech. Děkuji, eh, Don Carlo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, skutečně eh, s potěšením jsem si vyslechl tuto zprávu. Ta zpráva byla mimořádně dobře strukturovaná, velice dobře organizovaná do několika kapitol a poskytla nám přehled všech hlavních problémů. Velice rád jsem si eh, jsem zjistil, že většina těch otázek byla zvážena správným způsobem. Nicméně tato zpráva předpokládá, že Evropská unie eh, bude dováž, že, že by mohlo dojít eh, k nárůstu dovozu zemědělských eh, produktů až o 20%. A proto si myslím, že náš výbor by měl hovořit také o zahraniční obchodní politice Evropské unie a měl, měl by také hovořit o tom, jaký má tato politika dopad na zemědělskou politiku a její budoucnost. Protože navýšení dovozu V každém případě bude mít dopad na situaci také v rámci společné zemědělské politiky. Co se týče těch přímých plateb eh, vyplácených přímo zemědělcům, tady si myslím, že stále ještě nemůžeme eh, konstatovat, že tady došlo k vyrovnání těchto plateb ve všech členských státech, protože v celé řadě nových států, hlavně v Lotyšsku, eh, Eh, jejich eh, zemědělce zde zastupuji vlastně, eh, mají příjmy asi, získávají tyto platby asi o 50% nižší než v jiných zemích. Pěstitele ovoce a zeleniny potom vlastně nedostávají tyto platby, protože jsou převáděny do režimu rozvoje venkova. To souvisí ostatně i s kvótami na mléko a na cukr, pokud tedy budeme dodržovat tyto kvóty až do roku 2020. Eh, co se týče těch práv eh, na eh, výsadbu, tak ty by měly platit do roku 2030. Já osobně bych to považoval za přijatelné, ale moje politická skupina se domnívá, že toto by mělo být zrevidováno. Ombra. Kolegové, tím se dostáváme ke konci eh, seznamu eh, stínových zpravodajů a ostatní bych skutečně velice rád vyzval, abyste nemluvili déle než tři minuty. Eh, děkuji, děkuji pane předsedo. Nejprve bych chtěla vyjádřit svůj obdiv za tu skvělou práci, kterou odvedl zpravodaj k, při vypracování zprávy k tomuto návrhu Evropské komise. Plně souhlasím s přístupem e, zpravodaje. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom posílili e, postavení e, zemědělců na trhu. Dále bychom měli hovořit také o roli výrobců travin, to se týká například smluv, dohadování cen eh, mezisektorových jednání a také aplikaci příslušných zákonů. Myslím si, že zemědělství musí tvořit určitou výjimku pro hospodářskou soutěž a její zákony. Eh, týká se to nejrůznějších asociací a také eh, výrobců. Myslím si, že všechny tyto věci by bylo možné tato jednání provádět korektně a efektivním způsobem. Nicméně, co se týče cukru, já nemohu eh, souhlasit se zpravodajem, a sice, že ten systém kvót by měl být prodloužen jeho platnost až do roku 2020. My v Lotyšsku se domníváme, že rok 2016 eh, je správný termín pro zrušení těchto kvót. Ehm protože by to vedlo ke snížení cen, eh, vedlo by to ke zvýšení objemu výroby cukr a myslím si, že to by odpovídalo také, nebo by to umožnilo zemědělcům reagovat lépe na potřeby mezinárodního trhu. Měli bychom si povšimnout toho, že 24 z 27 členských států eh, hovoří o tom, že mají problémy se zásobováním cukrem a není proto důvod, proč by cukr měl být jedinou komoditou, která eh, se musí řídit až eh, se musí do roku 2015 řešit těmito kvótami. Myslím si, že cukrovarnictví mělo obrovský, obrovský efekt s restrukturalizacem, eh, která následovala po poslední reformě z roku 2006. Eh, to je všechno pro mě. Eh, ostatní věci, o kterých bych chtěla hovořit, předložím jako pozměňovací návrhy. Ještě jednou bych chtěla však poděkovat panu Dantenovi za tu skvělou práci, kterou odvedl při přípravě této zprávy. Děkuji, Sandro, a teď pan Ekňu. Já musím také Stevenovi eh, pogratulovat za to, že se stal teď novým ministrem zemědělství. Eh, navzdory tomu, že je to francouz a že eh, je socialista, tak já jsem s ním vycházel vždy velice dobře a určitě to byl nejhezčí člen našeho výboru, což a ten fakt, že, že, že teď ženy již nebudou mít možnost se s ním setkávat, bude znamenat velké zklamání pro ně. Eh, je velice eh, pozbudivé, že pan Tanten eh, za zvážil také otázku cukru do své zprávy. Eh, to souvisí ostatně také eh, s, s pracovní příležitostmi v, eh, v rafineriích. Kromě toho je třeba zmínit i to, že, cukr je v součas, že po cukru je teď velká poptávka. Myslím si, že bychom měli využít této situace a Velká Británie poprvé a není to poprvé, pardon, na tom na všem prodělává. Ještě předtím, ehm, než tyto věci začaly být kontrolovány, u nás výroba cukru, jak cukrové třtiny představovala možnost eh, obrovského množství pracovních příležitostí. Myslím si, že v této věci jsme určitými párové. Jestliže se chceme vyhnout tomu, aby eh, hovořili o nás jako o lidech, kteří eh, zneužívají svou pravomoc, tak je potřeba, abychom něco s tím udělali. Já jsem zklamán tím stanoviskem Velké Británie. Musím vyjádřit svůj nesouhlas s jejich prohlášeními protože to, co eh, obsahuje, je v podstatě k, na újmu dalšího rozvoje našeho sektoru. Děkuji. Elizabeth Jägl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla jsem poděkovat zpravodajům a zejména panu zpravodajovi, v tomto případě panu Dantánovi. Zpracoval obšírnou zprávu, předložil zprávu s, jedn- s mnoha jednotlivými rysy, která jde nad rámec uvažování komise a která, které jsou skutečně perspektivní. Musíme si všichni uvědomit, že zemědělství je součástí vnitřního trhu a proto musí být přizpůsobeno odpovídajícím způsobem právo hospodářské soutěže a je třeba, aby v této Evropské, v této Evropské unii se uplatňovalo stejným způsobem. Co se týče sektoru mléka, já jsem přesvědčena, že jeho předloha je dobrý základ, na němž je možno pracovat. Tady už zazněla otázka mými předřečníky, co se týče referenční ceny. Co bude základem pro popočet referenční ceny a co bude tím spouštěcím okamžikem pro možnosti, které on tady uvedl, aby se zase situace změnily a nebo eventuálně, aby se do nich zasáhlo. Také se z... Domnívám, že posílení organizace výrobců, na které se upozorňovalo již v předešlých zprávách, je nezbytné. Organizace výrobců musí eh, mít možnost setkávat se s obchodními organizacemi na stejné výši očí, čili na stejné úrovni. E Děkuji, Elizabeth. Nyní Ulrike. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěla také velice srdečně poděkovat panu Dancanovi, ale také jsem chtěla srdečně poděkovat eh, kolegyni nebo kolegovi Račemu, protože eh, eh, pracovali velice intenzivně. Tady je obsažena řada pozitivních zážitostí. Nemám moc času pro to, abych tady všechny pořádně chválila a proto promiňte, že se soustředím pouze na otázky, které mi způsobují spíše problém. Částečně mám dojem, že jsme zase spadli do 80. let. E, sice souhlasím s tím, že je třeba, pos, že potřebujeme organizace výrobců a mezioborové organizace, aby mohly e, vyjednávat e, s obchodníky, ale když čtu, že soukromé skladování by mělo sloužit také k tomu, že by mělo být nasazováno i v případě, že existují nevýhodná nepětí mezi cenou a náklady. Je to pro mě nepřijatelné. Domnívám se, že zemědělci, kteří by rádi opustili trh, eh, eh, se budou cítit tak eh, trochu svázání tím. A ještě jednou bych chtěla poprosit, abychom se tady na to podívali. Velice často tady zaznívá také kritika k této oblasti. A co se týče intervencí, to může zůstat pouze krizovým, krizovým nástrojem. O nic víc, o nic míň. Aby se to ještě rozšiřovalo například u másla z 30 na 50 nebo 70 tisíc tun, to je tedy dost problematické pro mě a já posiluji svůj apel. Před mnoha lety už jsme řekli, že chceme zemědělce pustit pomalu na trh a Eh, neměli bychom zase začít eh, budovat překážky a eh, prostě řídit ze státní úrovně zemědělský trh. Děkuji. Ulrik Mark, a poj Oleniček. Děkuji, nyní Mark, Mark Tarabela, pak Nečeka. Chtěla bych se chtěl také připojit eh, k těm, eh, co poděkovali Michel Dantanovi za jeho zajímavý návrh. Je to určitě klíčová záležitost eh, pro nás. Je teď k několika připomínkám zejména k té bezpečnosti. Tady to je logika výrobců, která byla dobře rozvinutá, zejména definu, definice referenčních cen týkající se také aktivace soukromého soukromého skladování tady máme hodně pro i proti, ale všechno by mělo jít také eh, ruku v ruce se zohledněním spotřebitelů. A můžeme hovořit možná tady u těch období o tom prodloužení a o těch kvantitách. Co se týče soukromého trhu, Tady bychom mohli litovat nedostatečné angažovanosti veřejné moci, co se týče řízení trhu. Já se domnívám, že nejrůznější hospodářské subjekty by měly hrát aktivnější roli v této oblasti, zejména v případě, že dojde k velkým turbulencím na trhu. Za třetí, organizace výrobců posílit jejich postavení na trhu e, a vůbec v celém potravinářském řetězci, abychom zlepšili nebo umožnili větší koncentraci. Tady zazněla zejmě odvětví mléka, mohlo být to prodlouženo i na jiná odvětví. E, právo hospodářské soutěže a zejména ten článek 42, který tady byl citován, Eh, zjednodušit ho, to je jistě určitá záležitost, kterou bychom tady měli ze všeobecnit eh, a možná to rozšířit nejenom eh, a nejenom se soustředit na oblast mléka. Také se mi líbí, co se týče konstatování jasné nerovnováhy na trhu mléka, Vteřinku, pane předsedo, nebudu možná potřebovat ani tři minuty. Co se týče závažné nerovnováhy na trhu s mlékem, Eh, tady to nutí výrobce, aby stáhli svou výrobu, ale eh, také nutí ty výrobce, kteří eh, jsou nuceni prostě do, do zdávně určitých kvantit. To jde dobrou možná cestou, ale co se týče cukru, já souhlasím s tím prodloužením období režimu kvot až do roku 2020 ale je třeba také přísného dohledu. A také se mi líbí ta skutečnost, aby eh, režim kvót umožnil zachovat určitou strukturální rovnováhu na trhu díky té možnosti automatické překvalifikace toho cukru nepodlehajícího kvotám a podlehajícího kvotám. Co se týče eh, kvalit ty zachování kvality krajiny a tak dále a rodinných zemědělských farem, to se mi všechno líbí, to je tedy jenom první čtení, je třeba, abych eh, si to přečetl ještě jednou, ale zatím nemám další kritiku vůči panu zpravodaji a dovolte, abych mu ještě jednou poblahopřál do směru, kterým pracuje. e poi Dziękuję bardzo. Já również chci pogratulować sprawozdawcy. Pan Olejniczak, a pak pan McGuinness. Děkuji, pan Olejniczak, velice děkuji za slovo. Jsem eh, velice, bych chtěl nejprve chtěl poděkovat zpravodaji a také bych chtěl ještě říci, že ten návrh komise je lepší než ten, eh, který byl v minulosti. Spravodaj vlastně vylepšil ten návrh, eh, navrhl mnoho velice zajímavých Ehm, myšlenek například zvýšit tu referenční, cen, eh, referenční cenu, podpora producentským organizacím a tak dále. Já bych chtěl zdůraznit to, že v současné době je nejdůležité, je tato reforma velice důležitá pro zemědělce, protože zde dochází eh, k mnoha problémům v zemědělství Máme zde různé nebo proběhly různé krize v zemědělství a řešení, která zatím byla přijata, nebyla vždy těmi nejlepšími. Ať už to bylo v mlékárenství nebo v eh, oboru produkce cukru, stále zde jsou velice kolísavé ceny, znamená to, že se vynakládá, vynakládají velké částky, nicméně pro zemědělce to stále ještě nestačí. Čili zde je velice dobrá myšlenka a velice dobrá myšlenka. Jsem rád, že tento dokument bere v úvahu všechny tyto skutečnosti. Chtěl bych ještě říci eh, něco o prodloužení toho systému kvot eh, na cukr do roku 2020. Zatím jsme kritizovali jak kvóty na cukr a tak kvóty na mléko a ten způsob, jak fungují. Nicméně tyto kvóty stále ještě fungují a mm, vytváří problémy na trhu. Takže pokud chceme tyto kvóty zachovat, tak proč pouze do roku 2020? Proč zrovna ten rok 2020 je takovým e, milníkem? E, podle mého názoru by ty kvóty na cukr neměly existovat vůbec. Děkuji nyní Marie a pak paní Luling. Velice děkuji, chtěla bych nejprve pogratulovat zpravodaji, protože odvedl velký kus práce. Myslím si, že to ani všechno nemůžeme probrat dnes. Dovolte mi pouze několik stručných otázek či komentářů. Eh, číslo 391. Pozměňovací návrh, který se týká pod, zemědělcům, kteří se dobrovolně zřeknou produkce a naopak sankce e, zemědělcům. Myslím si, že zde by, bude dost obtížné provádět to v praxi, protože je dost e, obtížné, jak si nějak rychle regulovat například produkci mléka. Takže možná bychom to měli ještě více mm, se nad tím zamyslet, než ten bod budeme, mm, budeme podporovat. Dále, co se týče těch producenských a mezioborových organizací, v některých členských státech jsou velice silné, ale v jiných členských státech zase nikoli. Ale měli bychom se vyvarovat takových eh, všeobjímajících řešení pro všechny. Možná bychom se spíše měli zamyslet nad tím, jak posílit jejich postavení v tom eh, řetězci a ještě o tom hovořit. Můj třetí komentář se týká kvót na cukr. Již někteří kolegové zde vyjádřili obavy ohledně prodloužení kvót na cukr. U nás eh, po těch posledních reformách už neexistuje vůbec žádná výroba cukru. Nevím, eh, možná možná v některých členských státech by se ta situace zlepšila, pokud by ten eh, systém fungoval až do roku 2020. Pak ještě další bod, který se týká zákona o hospodářské soutěži. Zde je zapotřebí mít určité stejné principy vykládání tohoto zákona a tento zákon by měl mít určité prvky stejné v celé EU, aby e, také zde dobře fungoval vnitřní trh. Vítám tedy proto vaše pozměňovací návrhy v tomto ohledu a doufám, že budou fungovat v praxi. Myslím, e, že o tom ještě budeme hovořit. A ještě můj poslední komentář je zde e, prvek reformy společné zemědělské platby. Myslím si, že to je stejně důležité jako přímé platby a e, mělo by to mít stejnou, stejnou pozornost jako reforma přímých plateb, protože je to důležitý prvek k tomu, jak podpořit trh v, obla, v obdobích různých krizí. Chtěla bych tedy podpořit jak zpravodaje, tak i e, komise a chtěla bych je požádat, a zda by mohli zodpovědět mé dotazy. Děkuji. Velice děkuji. Mario, nyní paní Luling. A pak pan Herbert Dofman. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala Michelu Dantanovi za jeho zprávu, za práci, kterou vykonal, která je zcela jistě dobrým základem pro diskusi. Mám jenom malinkou otázečku. Rada bych se připojila k tomu, co právě řekla paní McGuinness, týkající se návrhu pro odvětví mléka protože já si kladu otázku, zda tento návrh by měl tedy zavést zase nějaké subvence, když se sníží produkce, když se sníží výroba. To se mi nezdá být tak snadné. A také bych se ráda zeptala, odkud se, se seberou ty peníze na takové intervence. Pan Dantan také zmiňuje problematiku mortalitu včel to je problém, který je třeba řešit na evropské úrovni proto, abychom mohli mít vůbec nějaký úspěch. Vy víte, že jsme vždycky vyžadovali, aby se léčily choroby včelstev na evropské úrovni a že by se to mělo stát součástí evropské veterinární politiky. I co se týče, a teď moje poslední připomínka, co se týče toho plánu, práva na výsadbu v oblasti vinařství. Já bych tady nechtěla údaje nebo nějaké datum. Já si myslím, že je třeba tam spíše hovořit o udržení vinařských výsadeb a pro flexibilitu na vnitrostátní a regionální úrovni. Domnívám se tedy, že o tom by se dalo ještě diskutovat. To jsou moje tři malé připomínky, které jsem chtěla v současné době přednes. Děkuji vám, pane předsedo. Luling, Herbert, poj... Děkuji, děkuji paní Lulingová, teď Herbert. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych uvést jenom dva body. Za prvé, jako odvětví mléka. Minulý týden jsme měli v plénu rozpravu týkající se kvot s mlékem A to, co komise nabídla, a sice restrukturalizační opatření pro podporu určitých oblastí, to možná může být reálné pro určité oblasti, pro určité regiony, ale pro jiné oblasti, například po horské oblasti, to vhodné není. Myslím si, že ten balíček, mm, celý ten mléčný balíček není žádnou alternativou pro horské oblasti, protože v této formě to vůbec nic nepřinese. A proto si myslím stejně jako kolega Šelter, že bychom měli přemýšlet o tom, co se stane opravdu v roce 2015. Druhý bod. Ten balíček kvality. Víme, že v současné době se nacházíme v jednáních, v trialogu a pravděpodobně se nám nepodaří uh, aby to, co neustále žádáme, a sice řízení výroby se tam nějakým způsobem dostalo. O to důležitější je, abychom tady ve zprávě Michela Dantána opět toto téma začlenili a abychom eh, pracovali takovým směrem, Eh, abych se nám podařilo znovu obnovit toto téma eh, tam, kde se nám nepodařilo ho dostat do jednání trialogového s radou. To je všechno, děkuji. Martin, e poi... Děkuji, Heberte. Teď eh, Martin Heuslinger. Myslím si, že pan zpravodaj nám skutečně dal dobrou předlohu. Trh potřebuje jasná pravidla, je třeba posílit výrobce, tady v tom jsme si zajedno, to je správná cesta. U určitých záležitostí samozřejmě máme také ještě své otázky, například u toho spouštění krizového mechanismu, eh, on řekl řeckého mechanismu, řečník místo krizového mechanismu, hmm, v debatě s komisí v plénu jsem byl, kdy komise řekla, neexistuje žádná krize na trhu s mlékem, protože ceny ještě nejsou na intervenční úrovni. Takže tady vidíte, jak rozdílné jsou názory. Samozřejmě musíme mít krizové mechanismy, které mohou být spuštěny dříve, eh, jaksi v preventivním opatření a ne až potom. Také jsem zcela na straně zpravodaje, eh, když chce posílit výrobce, jakož i zavést regulaci trhu prostřednictvím združení výrobců. To je obtížná cesta, na to je nutno definovat jasná pravidla, ale já tady nevidím to nebezpečí, že by prostě mohly být združení výrobců tak silné. Je důležité ale podívat se na to, jakým způsobem se nám to podařit, protože máme nejrůznější výklad definicí hmm, kolektivu a nebo kooperativ či združení protože tady se to například to vykládá úplně jinak v Německu anebo ve Francii. Naprosto jsme si zajedno v tom, že pravidla společné organizace trhu s cukrem a vínem musí být prodlouženy, ten režim musí být prodloužen, ale také se domníváme, že u mléka bychom se měli zaobírat eh, organizací trhu i po roce 2015, protože to, co máme doposud, určitě nebude stačit. Eh, sám pan Nicholson řekl, že balíček s mlékem není dostačující v této formě. To znamená, je třeba zaobírat se také trhem s mlékem po roce 2015 a nemůžeme čekat, až se nám zorganizují výrobci. Musíme o tom hovořit už teď, abychom definovali naprosto jasné cíle. Nabídka, aby výrobci, kteří budou produkovat méně, dostali očkodnění, to je tedy správné. Rozhodnutí touto cestou musíme jít, protože přes zdanění by se nám to asi nepodařilo a jinak by ani to řízení trhu se nedařilo. Co se týče podpory či subvencí vývozu, tady musíme stanovit jasný rámec. Já si myslím, že to není žádná forma moderní zemědělské politiky eh, pracovat s, e s vývozními dotacemi. Tady musíme mít dostatečnou odvahu, abychom se s tím rozloučili. To by byl také jasný signál směrem na venek. S mnoha body zprávy souhlasíme a budeme velice konstruktivně spolupracovat na dalším vývoji této zprávy tak, abychom mohli jít nad rámec cílů komise, abychom mohli výrobcům skutečně něco nabídnout. Děkuji. Dobrý den, Obrigado, presidente. Eu queria Děkuji, děkuji, pane předsedo. E, já bych chtěl se přidat k těm, kteří e, vyjádřili e, své poděkování a vděk kolegovi Dantánovi za jeho zprávu. Je to velice dobrý kompromis a myslím si, Teď bude následovat pochopitelně období, kdy budeme podrobně v jednotlivých skupinách tyto věci probírat a pokusíme se nějakým způsobem navrhovat změny. Ehm, také jsem velice ocenil eh, to, co řekli stínoví eh, zpravodajové. Mám jednu otázku, o které jste již hovořili někteří kolegové. Týká se to opět eh, mléka. Ti, kteří z vás byli ve Štrasburku na plnárním zasedání, si asi pamatují, že všechno, co bylo řečeno, paní, eh, možná, že byly nějaké výjimky, ale většina lidí v podstatě se vyjádřila pro liberalizaci tohoto sektoru, eh, snad s výjimkou paní Meginisové. Jinak všichni si s tím dělali určité obavy, eh, obavy, které souvisejí s tou myšlenkou, že by mělo dojít k totální deregulaci tohoto trhu proto já potvrzuji návrh pana Dantena, ale myslím si, že bude velice obtížné zvládat všechny podrobnosti, které s tím souvisejí. Eh, krom, mimo jiné také to, o čem hovořila paní Lulingová, jestliže budeme podporovat eh, výrobce, kteří na nějakou dobu eh, přeruší výrobu, tak to bude znamenat, že tito lidé v podstatě jakoby vyhazují tu svoji výrobu, protože nemůžete přece vypnout krávu. Nemůžete krávě říct, že má přestat dávat mléko. Takže já si myslím, že tento přístup je takový eh, trošičku skromný eh, ve srovnání s tím, co se navrhuje tady pro cukr a mléko. Myslím si, že v případě mléka musíme mít eh, tržní regulaci podobnou, jakou máme pro cukr a víno. Já rozumím tomu, že je potřeba dosáhnout určitého kompromisu, ale chtěl bych to srovnat s pozicí, kterou zastává většina parlamentu. A sice, eh, že bychom eh, vzhledem k nejistotám, které existují na trhu, bychom eh, a vzhledem k volatilitě cen, že bychom měli znovu se zamyslet nad těmito věcmi a nad tím, jakým způsobem bychom měli tyto věci řešit na existujících trzích. Děkuji. Nyní Luíš. Velice děkuji. Myslím si, že to bylo perfektně načasováno. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych nejprve poděkovat kolegovi Dantanovi za úvod k velice propracované zprávě. Chtěla bych se ho zeptat na komentáře, které se týkají hospodářské soutěže a odpovídající legislativy. Hovoříte o tom, že v jednotlivých členských státech se tento, toto právo vykládá různým způsobem a chtělo od nás různé návrhy, jak bychom mohli zlepšit tuto situaci. Chtěla bych eh, mu zde v tomto ohledu říci, že v Nizozemsku existuje určitá dohoda v rámci jednotlivých eh, odvětví, například odvětví dobrých hospodářských podmínek pro chov zvířat, a ty dohody znamenají, že zemědělovat více do, do své farmy, do svého hospodářství, protože má dohody například se supermarkety nebo s dalším odvětvím, takže on bude investovat eh, do toho, aby zlepšil například standardy chovu zvířat a tak dále. V současné době zemědělci však uh, Eh, pouze vidí, že ty potraviny mají, vlastně jsou dražší, ale u nich vlastně v té jejich marži se to nějak neprojevilo. A tím nemůžete vlastně eh, uzavřít dohodu, která bude uzavírat i, která bude zároveň obsahovat i určitý prvek členy, eh, ceny. Chtěla bych se dohodnout s panem Dantanem a zamyslet se nad tím nad eh, touto možností té určité dohody, aby celý ten řetězec od farmy až po spotřebitele zajistil eh, nejenom co nejlepší, nejkvalitnější produkt, ale také co nejlepší marže pro zemědělce, protože pokud zemědělci budou investovat, ale nakonec ten jejich, ta, ta jejich marže zůstane stejná a většinou víme, jaké ty marže jsou, tak vlastně ten zemědělec nebude nějak motivován. Chtěla bych o tom ještě hovořit se zpravodajem, mám určité návrhy, pan Dontan od nás chtěl tyto návrhy, takže v této oblasti mu je já ráda poskytnu. Na závěr bych ještě chtěla říci, že taková celková, nebo ta hlavní výzva, která zde před námi je, je to, aby zemědělci dostávali lepší ceny Chceme hovořit podrobně o tom, jak toho dosáhnout prostřednictvím zreformované společné zemědělské politiky, ale zároveň musíme také hovořit i o politice hospodářské soutěže. To je možná ještě důležitější, protože na jedné straně zemědělství liberalizujeme, ale pokud je tam stále menší a menší rozpočet pro SZP, což eh, bohužel bude zřejmě i v budoucnu, tak potom se musíme zaměřit mnohem více na otázku hospodářské soutěže. O tom budu hovořit s panem Dantanem a ještě mám otázku, která se týká cukru. Pan Dantan navrhuje pokračovat v systému kvot do roku 2020. Já sice nejsem příliš velkým fanouškem kvot, ale já ho zde podporuji, protože si myslím, že zatím eh, do toho roku 2020 na tom budeme ještě pracovat. Um, myslím si, že pokud zde bude určitá zpráva, která řekne, zda v tom sektoru máme či nemáme pokračovat, tak ta zpráva by měla přijít asi dříve než v roce 2018, aby ten eh, sektor měl dost času připravit se na to, zda ten systém bude zrušen či nikoli. Pokud chceme připravit určitou zprávu, tak ta zpráva by měla hovořit o, o tom, jak ta změna proběhne, jak se na ní připravit takže já si myslím, že pokud tato zpráva o té změně v roce 2018 bude připravena, takže to bude dost pozdě. Děkuji za slovo. Lione Poi Alves. Není pan George Lyon. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo. Já také bych chtěl poblahopřát Michel Dantenovi za E, tu jeho mimořádně detailní a velice objemnou zprávu. Podívejte se jenom na počet pozměňovacích návrhů. Nejprve bych chtěl říci, že vítám jeho e, snahu e, reagovat na to, co navrhuje Rada a komise. Myslím si, že je dobře, že tady se hovoří o tom, že bychom měli používat ty přenesené akty. To si myslím, že eh, se odrazilo i v tom, že zatím eh, eh, že co se týče jednání s radou a s komisí, tak si myslím, že je potřeba zdůraznit, že se jedná o mimořádně závažnou agendu, kterou je potřeba také tímto způsobem zvažovat. Já jsem poslouchal Michela a měl jsem pocit, že hovoří také o e, tom nebezpečí vysoce e, regulovaných trhů, trhů e, kdy, se hovo, kdy hovořil také o tom, že to mělo určité výhody, ale já si myslím, že kdybychom šli příliš daleko s těmi návrhy, které zdáme, takže bychom měli být také velice opatrní. Zdá se mi, že my jako výbor na, v tomto parlamentu, že bychom měli udělat všechno, co můžeme, abychom posílili roli výrobců tak, aby skutečně dosáhli těch nejlepších možných cen, které trh nabízí, ale přitom nesmíme dopustit nějakou deformaci tohoto trhu a tím, že bychom penalizovali ty nejvíce konkurenceschopné producenty. To by bylo, myslím, zacházení příliš daleko. Proto je potřeba, abychom skutečně udrželi určitou rovnováhu. To je eh, v zájmu všech eh, výrobců, výrobců, kteří investují eh, do svých podniků a kteří se spolehají na to, že jednotný trh skutečně efektivním způsobem funguje v celé Evropě. Nechtějí aby byli nějakým způsobem vyblokováni eh, a neměli možnost dosáhnout úspěchu na základě rovných podmínek, které existují v, celém, eh, v rámci celého tohoto trhu. Jinými slovy, to jsou věci, kterým budeme věnovat mimořádnou pozornost a eh, budeme také věnovat velkou pozornost tomu, jakým způsobem to ovlivňuje postavení a vlastní sílu eh, producentů. Každopádně se také bude vydat otázkám jakéhokoliv rizika, které by zdeformovalo trh. Eh, chtěl bych také požádat pana Dantena, aby nám ehm, mohl říci něco eh, k článku 156 eh, a jakým způsobem si představuje, že tento systém umožní dobrý výsledek pro producenty, kteří eh, by získávali určitou kompenzaci za to, že vyrábějí méně a naopak ti, kteří budou vyrábět více, než tu eh, k eh, kvótu by byly naopak finančním způsobem penalizováni. Mně připadá, že tento systém je příliš eh, komplikovaný a zdá se mi, že některé věci by se mohly dostat do systému jaksi zadními vrátky. Čili toto je také věc, která je poměrně zajímavá, ale já si myslím, že právě v tom sektoru mléka bychom se měli pokusit o to, aby výsledky byly dobré. George Haveš já bych chtěl eh, poděkovat eh, také za tu práci. Ta práce, kterou odvedl eh, zpravodaj, skutečně mimořádně dobrá. Chtěl bych se věnovat také některým otázkám, jako je například posílení postavení pro výrobců. To je věc důležitá. To se netýká jenom těch nových producentů, ale týká se to hlavně těch, kteří již existují na trhu. Kromě toho bych chtěl zdůraznit, Eh, to, co může udělat eh, společná organizace nejlepšího, je vlastně stabilizace trhu a vytvoření jakési rovnováhy v obchodních vztazích eh, s nejrůznějšími trhy, ať již zde uvnitř Evropské unie nebo trhy mimo Evropskou unii. Myslím si, že právě to je jádro té jednotné organizace Eh, trhu. Myslím si, že potřebujeme mít nejrůznější instrumenty. Musíme mít instrumenty, které nám umožní regulovat i v té horní části toho řetězce, například eh, na trhu s mlékem. Eh, jestliže dodávka neodpovídá poptávce, tak potom vlastně vzniká nadbytek, tím se naruší ta základní rovnováha a potom v podstatě nám nezbývá nic jiného, než vyvážet takové mléko k sousedům. V tom současném eh, kontextu, kdy máme poměrně vysoké ceny, a to nejen eh, surovin, ale také například krmiva pro dobytek a tak dále, Eh, takový dopad ceny může znamenat, že eh, tisíce eh, zemědělských podniků může úplně zaniknout v rámci Evropské unie. Další důležitá věc jsou obchodní vztahy se zástupci distribuce tady nejde jenom o to, aby to byly vztahy spravedlivé. Například v Portugalsku se zvýšily ceny o 26 10% méně, než měli. Ehm, a to v kontextu, kdy náklady byly pod úrovní inflace už na začátku. To znamená, že farmáři eh, eh, eh, nemohou tyto zvýšené náklady přenést na trh, což vytváří opět další typ nerovnosti. To znamená, že ty marže pro zemědělce jsou mimořádně malé což je další prvek, který je naprosto zásadní pro další přežití eh, zemědělských podniků. A další věc, která je naprosto základní, je způsob, jakým budeme přistupovat k dohodám, obchodním dohodám eh, se zbytkem světa. Ehm, zemědělské eh, výrobky mohou být využívány na bázi jakoby pro směný obchod. Nemůžou být takto považovány, musí se o nich jednat naprosto samostatně. Eh, protože musíme chránit také konkurenceschopnost zemědělců v rámci VTO. Pan Fajmon. Já jsem se chtěl připojit eh, k těm kolegům, kteří eh, jsou proti prodlužování kvot na cukr. V mé zemi v České republice cukerný pořádek nepřinesl nic dobrého, ani jeho poslední reforma, naopak ceny cukru se stále zvyšují a pro spotřebitele cukru to rozhodně není dobrá zpráva a také pro potravináře, kteří cukr používají, to není dobrá zpráva. Takže já jsem pro to, aby se eh, cukerné kvóty eh, neprodlužovaly, eh, protože si myslím, že pokud cukerné kvóty mít nebudeme v Evropě, bude celý tento trh fungovat daleko lépe. Evropská komise navrhuje, že to může skončit v roce 2016. Já bych se chtěl zeptat eh, pana zpravodaje, jaké jsou tedy důvody, proč navrhuje, že bychom v tom měli pokračovat dále, když v současné době eh, tento cukerný pořádek v podstatě eh, nepomáhá ani zemědělcům, ani spotřebitelům. Nejvíce na tom vydělávají asi čtyři velké cukerné firmy a Eh, proč tedy v takovém systému pokračovat dál. Děkuji. Grazie, onorevole Fajmon. Děkuji, pane Fajmane, nyní pan Forbades. Děkuji, chtěl jsem poděkovat panu zpravodaji. Eh, škoda, že máme omezenou čas, eh, omezený prostor pro připomínky. Já mám jenom tři. První je slo organizace výrobců. Domnívám se, že nemůžeme dostatečně posílit takový rámec, protože kdo zná individualitu a svéhlavost našich zemědělců, nemám tedy strach, že by někdo se měl obávat, že by organizace výrobců byly příliš velké. Uh, Eh, myslím si, že třeba umožnit jim, aby se stali partnery na vyjednávání v trhu, protože trh se vyvíjí daleko rychleji, než vůbec můžeme politicky posílit organizace výrobců. A teď k regulačním opatření. Mám tady heslo upřímnost. Mám jenom dvě možnosti, jak ovlivnit trh. Soukromé skladování a vývozní subvence. Uh, a já jsem pro aplikaci obou nástrojů. Ovšem otázka je, a tady bychom měli být upřímní, od jaké ceny budeme zasahovat a kdo to všechno zaplatí. Protože už můj předřečník řekl, že musíme dávat pozor na to, abychom prostě tady neprobudili taková okáč, očekávání, že spadneme zpátky do 80. let, kdy zemědělci měli jenom dvě uh, výdaje 50 výdajů a 50 vývozu eh, a dotací. Eh, myslím si, že bychom k takovému mechanismu měli sáhnout jenom při extrémních krizových opatřeních. Je důležité, aby signály eh, trhu byly dostatečně jasné. A poslední poznámka, a to je otázka na pana zpravodaje, zejména k odvětví cukru co se, kdysi se bylo, plánovalo něco k bavlně, to je moje taková oblíbená otázka, protože jsem se tím zaobíral, jestli chceme dále zachovat tuto organizaci společného trhu nebo ne, tak myslím si, že tady je stejná otázka o cukru. Děkuji. Velice děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval i za mou frakci za tu pilnou práci 323 stran jak už kolega připomněl, návrh komise tady byl pozitivně změněn. Mm, je tady já jsem tedy škrtl 24 článků, 27 odstavců e, nově napsal a další odstavce změnil. A teď bychom měli konstruktivně spolupracovat, abychom tyto návrhy prostřednictvím kompromisních návrhů zlepšili tak, aby naši sedláci s tím mohli žít mm, já nemohu odhadnout ještě určité dopady, protože ještě dostatečně neznám věci, co se týče finančního dopadu eh, a co se týče vlastně administrativních výdajů. O tom bychom se měli taky ještě bavit. Co se týče intervencí, tak já naprosto souhlasím s tím, co řekl Dieter Reimers, co možná nejméně automatismu, nýbrž politická rozhodnutí, kdy je třeba zasáhnout, ale pak je třeba zasáhnout rychle a účinně. Co se týče mléka, tady vítám navršení kvot, mm, navršení množství. Tady to sice bylo lehce kritizováno, že to snad je příliš mnoho, ale já bych rád poukázal na to, že, tě, že prostě tady nemáme takové množství, že to množství by měly být ještě vyšší, protože pro případ zásahu eh, to bude, nebude drahé pro daňového poplatníka, protože když jsou ceny příliš nízké, tak se to někde skladuje a potom prostě se to teprve vydá, až když je to dražší. U cukru podporuji návrha Michala, Michela Dantna, co se týče té poznámky. Uh, Eh, že by měli výrobci platit nějak eh, změněné ceny, s tím nesouhlasím. Myslím si, eh, že v Evropě máme spíš podzásobení cukrem. A českému kolegovi bych rád řekl, že u oceli nemáme žádnou kvótu, a e, poté, co se zavřely ocelárny, tak byla e, ocel tak levná v Brazílii a Frici, že jsme před několika lety měli situaci, že cena oceli se během měsíců zvýšila o 400%. A to bych našemu spotřebiteli rozhodně nechtěl způsobit. Podporuji posílení postavení výrobců. Je třeba zohlednit rozdílnost v Evropě. Cílem je zlepšit hospodářskou situaci zemědělců a cílem také je, a to je úlohou Evropské unie, abychom v krizovém případě měli určité zabezpečení, aby i nadále 500 milionů spotřebitelů bylo spolehlivě zásobováno. A naposled mi dovolte ještě na závěr jednu připomínku. Zemědělství v Evropě nesmírně přispělo ke zvýšení blahobytu v Evropě. A já bych chtěl, pane předsedo, závěrem poukázat na dva body. Včera jsem měl za úkol eh, eh mít krátký projev u příležitosti 60 letých narozenin jednoho zemědělce a díval jsem se, co v roce 1952 se dělo v Evropě a v oblasti potravin. Dvě čísla vám řeknu v Rakousku množství másla na osobu a měsíc, která směla být odevzdána, byla omezena 200 gramů na měsíc a v Británii na týden místo 42 centů v přepočtu samozřejmě dnes na euro se za 35 centů smělo um, prodávat maso, jenom takové množství tedy. Takže bych rád připomněl situaci, že dnes naši zemědělce produkují hodnotné potraviny v odpovídající množství pro polovinu miliardy lidí a je naší úlohou, aby zemědělci to mohli dělat i nadále. Grazie Albert, e adesso l'ultimo intervento, Ma. Děkuji, Alberte. A poslední mluvčí. Velice děkuji, pane předsedo. Zaprvé bych chtěl pogratulovat panu Danténovi za tuto opravdu gigantickou práci. E, již jste zazněla celá řada pozitivních komentářů na určité podrobnosti, já vás nechci okrádat občas. Dovolte mi pouze několik takových obecných poznámek které jsou však eh, podle mého názoru velice důležité a zatím zde ještě nezazněly. Náš eh, výbor pro zemědělství Evropského parlamentu bude mm, bude mm, požádán o to, aby zareagoval na některé velice jasné otázky. Já nechci říci, že jsem zcela proti tomu všeobecnému směru této legislativy. Uh, Vůbec nejsem proti tomu, abychom chránili evropské zemědělce, protože nebo evropské zemědělství jako takové, to je naše práce. Mě dělá vrázky jedna věc. A zde vlastně navazuji na to, co říkala Ester, pokud jsem ji dobře pochopil. Pokud zde bude menší víceletý finanční rámec, tak, jak to tedy, eh, co by, co by výstup, tak je otázkou, jak se vůbec můžeme, kde vůbec vlastně můžeme vzít peníze na všechny tyto návrhy. A měli bychom být dobře připraveni na takovou diskusi, která bude o těch eh, financích, protože ta diskuse asi nebude nějaká příliš taková příjemná. Eh, a hm, na to bych chtěl určitě upozornit. Děkuji. <clears throat> Velice děkuji. Chtěl bych poděkovat všem, kteří vystoupili v diskusi. A nyní dávám slovo panu Rietovi Patrikovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat panu Dantanovi, panu zpravodaji za zprávu, která je nejenom velice detailní, ale která skutečně velice uh, hluboce, dohloubky zkoumá nařízení o jednotno společné organizaci trhu a naše návrhy reformy. Já se samozřejmě nebudu vyjadřovat ke všem pozměňovacím návrhům, k tomu nemáme čas, ale přece jenom mi dovolte, abych vám řekla alespoň první reakci eh, k těm nejdůležitějším oblastem. První to je mm, otázka organizování výrobců. Naprosto sdílíme to přání, které vyjádřil pan Dantan ve své zprávě, a sice posílit postavení výrobců eh, v rámci celého řetězce. A eh, domníváme se, že bychom měli spolupracovat, eh, aby se nám to podařilo. I on sám uznal, že třeba tedy posílit celý tento řetězec ani, a posílit združení producentů, aniž bychom se vydali v nebezpečí vytváření kartelu. Čili posílením združení výrobců eh, zároveň musíme posílit správnou aplikaci práva hospodářské soutěže. Eh, uvědomuji si, nebo beru na vědomí, že pan Dantan považuje za zásadní aktuální směr zemědělské politiky, udržet ho tedy a navrhuje určité úpravy. Eh, co se týče jeho úprav, je třeba podívat se na ně ještě detailně, ale domníváme se, že tady je jeden nesmírně důležitý bod – o kterém bych chtěl hovořit. Domníváme se, že nejlepším způsobem pro nalezení východiska z krizí, kterým mohou podlehnout eh, trhy, musí být vyřešeny. A my se to snažíme vyřešit skutečně jenom ve výjimečných případech. Proč? Aby to byla flexibilní opatření totiž, aby Eh, se vždy eh, týkaly specificity krize, aniž bychom propadli do takové situace, kde bychom uměle vytvořili například růst referenčních cen. Máme zapotřebí zachování flexibility při čelení krizím a nikoli v provozování takové politiky, která by slepě vedla ke zvýšení referenčních cen. A to není to, co navrhuje, ani to nenavrhuje pan Dantan ve své zprávě. Co se týče dalších bodů, eh, které zde byly zmíněny, dovolte, abych se nejprve zmínil o jedem, který je vlastně součástí našeho návrhu. A to se týče hm, té kvóty pro cukr. Pan Dantan eh, je převzal do eh, této společné organizace trhu. My zůstáváme přesvědčeni o tom, že jsme dospěli k okamžiku, Eh, kdyby sektor cukr mohli využít možností, které byly vytvářeny na základě vzrůst poptávek po cukru na světové úrovni. A nevidíme tedy důvod, proč by tento sektor měl zůstat pozadu eh, a zatím, aby z něho mohl profitovat. Eh, na základě mezinárodních dohod, tady i tam, Eh, budeme zvyšovat naše vývozy v souladu s těmito dohodami a nedo a nedovolíme eh, světovému trhu, aby z toho profitoval. A co se týče eh, Další otázky. Domnívám se, že tento sektor udělal nesmírný úspěch a tudíž by mohl být osamostatnit a mít z toho užitek on sám. Další bod, který je součástí našeho návrhu, tady bych rád um, upozornil na to, že tady máme pracovní skupinu, která se zaobírá zkoumáním toho, jakým způsobem eh, bychom měli vyjádřit eh, eh, jakou diskuze bychom měli, bychom měli reagovat na první obavy, které vyjádřili uh, poslanci, co se týče nové výsadby vinařství, takovým způsobem, aby došlo k přeorientování tohoto odvětví. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Bene, grazie, direttore Pacheco. Děkuji komisi, děkuji pane řediteli. Zcela jistě zde nás ještě čeká velký díl společné práce a nyní již poprosím Michela, aby zareagoval na tyto reakce. Žvejsí, děkuji mnohokrát. Pokusím se odpovědět v bloku, protože mnoho připomínek se obíral stejným směrem. K cukru. Buďme naprosto jasní. My jsme tady tři roky společně v tomto Evropském parlamentu. Eh, Během těchto tří let jsme společně odhlasovali celou řadu zpráv a zejména zpráv Aero a Dese měla většinu. Zprávu 10 jsme schválili v červnu 2011 o zprávě a tato zpráva zahrnovala určitý postoj a já jsem se necítil autorizován k tomu, abych mm, zaujal jinou, jiný postoj než tomu, co bylo odhlasováno v této zprávě. O cukru jsme hlasovány, odhlasovali o prodloužení kvót až do roku 2020, čili tam jsem převzal toto rozhodnutí, které jsme schválili a odhlasovali. A pro víno tady jsem zase převzal to, co už jsme taky schválili. Souhlasím s tím se všemi řečníky, když řekli, že eh, převzít text dnes by znamenalo také určitý apel. Pakliže eh, závěry komise ke kvótám eh, od cukru, to samozřejmě zahrneme do konečného zpracování našeho návrhu. Co se týče mléka, za tři roky se parlament vyslovil třikrát proti znovu zavedení kvét, kvót mléce. Já jsem eh, vlastně v mém textu nechtěl zavést určitou překážku, kde bych ztratil, kde bych prohrál rovnou. Ale získáme-li většinu, tak já samozřejmě s tou tanovou většinou s potěšením to zavedu. My jsme se pokusili dát na stůl návrh, Eh, který, jak vyvolal tuto debo, debatu, vyvolal pozornost. Já se domnívám, že to je určitý postoj, který by měl vést k rovnováze v oblasti financování, ale nemělo by to zastavit výrobce, ale mělo by se také vykompenzovat snižování o 15 až 20 výroby mléka v období krize. Rád bych vám připomněl, že toto konstatovala komise sama eh, v krizi s mlékem, při minulé krizi s mlékem. Výrobci spíše snížili E, výrobci, ti malí. A byli to spíše ti velcí výrobci, e, kteří se snažili zvýšit globální výrobu, kteří vlastně ještě znevýhodnili celou situaci. Ale e, jsem si vědom toho, že můj návrh není perfektní, taky jsem mluvil hodně rychle, já si to uvědomuji a budu rád, když prostřednictvím vašich připomínek tuto práci vylepšíte. Eh, velice dobře jsem vyrozuměl z připomínek některých z vás, že bych snad chtěl resuscitovat minulost. Já si myslím, že tak to skutečně není. Podívejme se společně, kde je ta bezpečnost, jaké jsou referenční ceny, intervenční ceny. Tvoří 80 eh, referenčních cen. A to eh, umožňuje zásah pouze v období katastrofy, ale já se nedomnívám, že by bylo příliš mnoho výrobců v Evropě, kteří byli, byli ochotni se angažovat v oblasti intervenčních cen o za intervenční ceny. Intervenční ceny, a to bylo připomenuto, to bylo 90 euro za tonu, před intervencí masa, tam to bylo 2 tisíce za tonu, intervence u mléku, tak a tak, to bych tady mohl citovat, buďme realisté Tady se nejedná o dodávání odvahy k tomu, aby docházelo k většímu soukromému skladování. Tady se skutečně jedná o intervenční zásah v případě katastrofy nebo krize. Jak bych to řekl? Filozoficky jsem chtěl být korektní, aby jsem, abych překonal nástroje budoucnosti. Potom tady byly některé specifické otázky. Uh, týkající se bavlny. Ne, ne, ne, tady s tím se nepočítá, to říkám hned mému kolegu Járovi. Co se týče ovoce, tady odpovídám uh, stínové zpravodajce. Článek 89 odpovídá nebo pokračuje s článkem 88. Tady máme určitý kalendář pro ovoce a odkazuje se to na banán a na zpracované banány a následující článek vlastně jenom něco přidává k předcházejícímu článku. A to, co bylo navrženo, to, co navrhl pana Ré, to je vítané a všich, všechny vaše připomínky v následujících hodinách a dnech budou vítány. Bene, grazie davvero Michel. Eh, ricordo... Velice děkuji, Michele. Velice děkujeme Chtěl bych ještě připomenout, že 10. července v poledne je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Myslím si, že nás ještě čeká velká, eh, velký počet práce. Eh, v září, v říjnu snad už budeme mít zpracovány všechny tyto pozměňovací návrhy a doufám, že na základě Michelovy práce se nám podaří nakonec eh, vlastně předložit pouze několik jasných pozměňovacích návrhů. Nyní se dostáváme k bodu 5 Jedná se o financování řízení a sledování společné zemědělské politiky s pravodajem je čovany Lavia. Je zde také horizontální nařízení o reformě. Zde dokonce teprve, nebo eh, je lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 9. července v poledne. Takže dávám nyní slovo Giovannimu. Prosím, informujte nás o této zprávě. Děkuji za slovo, pane předsedu. Jak eh, již jste sám řekl, stejně jako pan Dantan, Musím říci, že dnes je velice důležitý den, protože dnes je vlastně první den, kdy Evropský parlament oficiálně předkládá plody své práce, která trvala několik měsíců. Je to vlastně v současno, v, i, i v nových postupech, i v rámci nového kontextu zde navrhuji, nebo chtěl bych poděkovat panu Santosovi, panu Kapelu Santosovi, panu Dantanovi a dalším. Máme zde jisté jakési alternativní návrhy pro reformu. Tyto mm, návrhy by měly zlepšit, pomoci zemědělcům vymanit se z krize, která na ně velice silně dopadla. Máme zde tedy společnou zemědělskou politiku, která by neměla být izolována od eh, potřeb zemědělců. Zamýšlíme se nad různými nástroji, které lze využít k tomu, abychom reagovali na žádosti zemědělců, protože ty jejich žádosti už jsou zde příliš dlouho a na základě Lisabonské smlouvy bychom měli vyslechnout, měli bychom naslouchat zemědělcům a měli bychom společnou zemědělskou politiku eh, znovu definovat tak, aby byla funkční. Evropský parlament eh, prostřednictvím zprávy z vlastního podnětu zjednodušit eh, společnou zemědělskou politiku z května 2010 se vyslovil pro naléhavou nutnost usnadnit život zemědělcům. A tento požadavek byl navíc ještě několikrát eh, zdůrazněn. Máme zde například zpráva v roce z roku 2010, máme zde i tuto zprávu z roku 2000, pak zde zpráva z roku 2011, zpráva pana Lajona. Tyto zprávy také hovoří o tom, že Evropský parlament má sám závazek zjednodušit složitý administrativní mechanismus a také, že chce snížit zátěž zemědělců v rámci společné zemědělské politiky, a to i po roce 2013. E, chceme zejména usilovat o zjednodušení společné zemědělské politiky. Chtěl bych vám nejprve informovat o hlavních návrzích, které mají změnit návrh komise. Už zde několikrát na našem výboru zaznělo v rámci diskusí a dokonce to bylo i předmětem více než jedné zprávy. Jde o to, abychom zjednodušovali tuto politiku, ale nemá to znamenat to, že chceme mrhat časem zemědělců, že je chceme připravovat o čas. Jde o to, že se musí dojít k zásadním změnám v návrhu nařízení komise. Zemědělci musí být eh, schopni v případech eh, těch jednotných plateb nebo v dalších eh, v dalších režimech. Tam jde o to, že zemědělci vlastně podávají žádosti a pak čekají několik let, ale pokud ten zem, tento systém by měl být zjednodušen, měla by být zjednodušena Eh, dokumentace, která je, důle, která je nutná pro tyto postupy. Pokud se například nic nezměnilo v, u toho zemědělce v té jeho produkci. Zde můžeme také využít eh, moderní technologie, Stejně tak, jak, podle, jak je to nyní možné podle nového nařízení 350, 375 z roku 2012. Zemědělci se jinak eh, úplně utopí pod všemi těmi nutnými formuláři. Myslím si, že ta navrhovaná změna o technické asistenci zemědělcům jde právě tímto směrem. V návrhu komise se hovoří také o pomoci zemědělců, nicméně tato pomoc je omezená pouze propojením na otázky ochrany životního prostředí. Nicméně my bychom se chtěli soustředit na mnohem širší asistenci. Týká se to hlavně podpory zemědělcům pro přístup na trh. Pomocí prostřednictvím pozměňovacích návrhů eh, jsem zde se také usiloval o zjednodušení systému sankcí pro zemědělce je důležité, aby tomu každý zemědělec rozuměl, aby se, abychom se vůbec dokázali vyhnout tomu, aby zemědělci byli jaksi trestáni nebo sankcionováni. Pak je zde také určitý systém varování. Je důležité, aby farmář, který eh, činí nějakou chybu, má, v to, má tam nějaké nesrovnalosti, tak je důležité, abychom ho dokázali varovat ještě dříve, než ta chyba se natolik rozvene, že už by vedla k nějakým závažným sankcím. Můžeme zde také rozlišovat mezi chybou, která byla způsobena pouze z nedbalosti. Neměli bychom však eh, zapomínat na příklad, který nám zde uvedl kolega již několikrát. Jedná se o Například o e, to, že ušní značky pro zvířata e, se musí dávat buď na pravé ucho nebo na levé ucho a jeden zemědělec e, ty ušní značky dával na jiné ucho a byl za to vlastně sankcionován. A takové chyby bychom měli odlišovat od úmyslných podvodů. Potřebujeme tedy legislativu, která bude jasná a která bude také vycházet ze, zásadu, ze zásady přiměřenosti. Například sankce musí být v souladu se závažností e, porušení, ale musíme brát také v úvahu rozsah například spoždění a míru odpovědnosti, kterou za to zemědělec nese. V oblasti těchto sankcí bych chtěla ještě hovořit o věcech, o kterých budeme spíše hovořit podrobně zítra, ale týká se to i toho systému sankcí. Jde o systém ekologizace, ekologizačních prvků, takzvaný greening. Upozorňuji na to, že sankce za to, že se neuplatňují tyto ekologizační činnosti, by neměly vlastně eh, by se neměly týkat těch základních plateb. Znamená to, že zemědělec, který nechce činit ta ekologizační opatření, by měl přijít pouze o ten samotný přídavek nebo příplatek za tu ekologizaci a neměl by, neměl by být trestán jiným způsobem, neměly by mu být kráceny ty základní příspěvky. To je taková věc, která by měla být řečena naprosto jasně, abychom si vyhnuli nedorozuměním a také, abychom podpořili zemědělce, aby vůbec tuto reformu SZP přijali za svou. Zjednodušení musí být také i na rovině členských států, ale musí se týkat i platebních agentur a různých monitorovacích orgánů. Dále je zásadní to, aby celý systém se zrychlil a abychom mohli také měřit výkon tohoto systému. Podle komise by se každý členský stát mohl rozhodnout, kolik platebních agentur eh, bude mít a víme také, že tyto platební agentury ponesou stále větší odpovědnost. Nejprve jsem si říkal, že by se měla být jakási e, spíše povinnost. Například, že by každá země měla pouze jednu platební agenturu, ale jde o to, že každý členský stát má jiný ústavní pořádek, jinou strukturu, už každý, také každý členský stát už má jinou strukturu těchto agentur, takže si myslím, že nakonec ten návrh komise je dobrý, pouze jsem tam doplnil několik drobných upřesnění. Jedna věc je jasná. E, bez ohledu na ústavní systém v jednotlivých členských státech, tak eh, vždy musí ty platby být eh, zacíleny na toho zemědělce a musí být také respektovány veškeré lhuty. Eh, jsou zde určité platby, které jsou pouze administrativní povahy, těch bychom se měli vyvarovat. Ve svých pozměňovacích návrzajích jsem také navrhl několik myšlenek, které by mohly zjednodušit to, jak najít vlastně tu odpovědnou osobu. A chtěl bych také podporovat členské státy v té fázi provádění. Myslím si, že ten eh, eh, obnovený nebo ten nový systém monitorování a identifikace by mohl snížit chybovost, také by mohl i snížit potřebu kontrol na místě, protože to eh, pro mnoho členských států sebou nese velké náklady. Dále jsem ještě navrhl několik změn. Článek 30 návrhu, který se týká obnovy venkova. Hovoří se zde o možnosti jakýchsi dvojích plateb, které se však týkají pouze pro ekologické zemědělství. Já jsem se to pokusil rozšířit na veškerá opatření eh, pro ochranu životního prostředí, jak je to v článku 29. V praxi by to znamenalo, že každý, kdo uplatňuje agroenvironmentální opatření, tak eh, by vlastně mu byl uznán ten prvek ekologizace, ten greening. Bylo by zde dokonce takové vlastně jakési automatické uznání. Takže netýkalo by se to pouze ekologického zemědělství, ale týkalo by se to všech eh, opatření na podporu životního prostředí. Dále, v souladu s tím, jak Evropský parlament hlasoval v minulosti, týká se to o uvedení horizontálního nařízení v soulad s Lisabonskou smlouvou, tak já zde navrhuji to, aby ty automatické zrušení závazků byly, eh, bylo děláno vlastně na úrovni jednotlivých členských států. Už jsme o tom hovořili v našem výboru. Máme zde návrh nařízení, je to vlastně v tom návrhu nařízení, který komise předložila v jednotlivých členských státech by také mohly být určité národní kompenzace. A je důležité, aby e, se tedy dokázali v dostatečných časových, e, oblast, e, v dostatečných časových lhůtách využít ty prostředky, které vlastně nebyly zatím využity. Pak jsou zde ještě určité kontroverznější věci, o kterých už jsem již hovořil se zpravodajem, nicméně zatím jsme zatím ještě nedokázali najít společnou řeč. Jedná se o téma, ke kterému se podle mého názoru musíme vrátit prostřednictvím pozměňovacího návrhu a možná i v rámci nějakých budoucích kompromisních pozměňovacích návrhů. Týká se to vlastně několika nařízeních. Jedná se o takové místní inovativní kooperativní združení. Zatím ještě nemám žádný konkrétní návrh, možná nějaký přinesu později. Uh, Jde o to, že návrhy v této oblasti pro tyto druhy inovací by musely být nejprve vybrány na národní úrovni a poté by ještě musely být vybrány na evropské úrovni. Byla by zde celá řada různých kontrolních mechanismů. Nakonec by se vybralo 50 projektů, které by dostaly Eh, určitou částku, se 100 tisíc eur. Myslím si však, že celý ten systém je nesmírně takový těžkopádný a eh, byrokratický, takže možná bychom to ještě měli změnit. Chtěli bychom zlepšit také mechanismy pro výměnu osvědčených postupů. No a co se týče Ehm, předběžného financování pro programy na obnovu venkova. Já bych se navrhovala, abychom se vrátili k 7% eh, z fondu Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Pak je zde také nový program Horizont 2020. Chcem, jak se poučit z minulosti. Měly by zde být také určité nové monitorovací funkce, které se vlastně poprvé objevují právě v tomto nařízení. Domnívám se, že je naprosto zásadní, aby se byly určité ukazatele a také seznam sankcí, které se budou uplatňovat na konkrétní případy. To by bylo jednodušší pro všechny eh, ekonomické subjekty. Byl by zde jednotlivý seznam, který by také dokázal Eh, vlastně eh, zhodnotit účinnost těchto různých opatření a těch sankcí. A také byste měl být seznam, který by hodnotil uplatňování sankcí. Eh, dále je zde o to, že komisi by měly být předány pravomoci k tomu, aby rámcovou směrnici o vodě a pesticidech také vlastně začlenila do systému podmíněnosti. Myslím si, že s těmito tématy bychom se měli zabývat buď ad hoc nebo nějakým speciálním postupem. Myslím si, že toto nejsou témata, která by měla spadat pod eh, ty aktiv přenesené pravomoci. No a ještě nechce, aby se některá opatření dostala až na okraj. Myslím si, že tedy pro některé členské státy by bylo lepší, aby měly postupy ad hoc. Ještě chci pohovořit o finančním rámci. Je zcela jasné, že všechny návrhy, které zde představujeme, Eh, vychází z návrhu víceletého finančního rámce, který komise představila. To znamená, jak už jste zaznělo, jakákoliv výrazná změna v tom víceletém finančním rámci si bude vyžadovat eh, změny této zprávy. Také jsem ještě navrhl celou řadu různých eh, pozměnění která se týkají různých mimořádných opatření. Myslím si, že je dost zvláštní, že návrh komise hovoří o různých mimořádných okolnostech, například když vypukne nějaká choroba zvířat, ale komise vůbec například nehovoří o tom, že eh, zde mohou být také problémy s chorobami rostlin, že může, mm, že může být ten farmář postižen chorobou plodin. No a na závěr mi ještě dovolte poděkovat celé řadě kolegů, nejprve stínovým zpravodajům, zejména panu Lionovi, protože pan Lion mi velice aktivně pomáhal při přípravě této zprávy. Dále chci vyjádřit poděkování celému sekretariátu a také dalším pracovníkům naší eh, nebo mé politické skupiny. Chtěl bych také poděkovat pracovní skupině, asistentům mé skupiny, protože všichni velice zaníceně pracovali na tom, abychom nakonec mohli předložit závěrečnou eh, verzi této zprávy. Děkuji. Děkuji, děkuji Giovannimu. Děkuji mu také za skvěle odvedenou práci. Opět je to velice složitá eh, záležitost, eh, na které je potřeba spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji. Také k této zprávě mám dlouhý seznam. Um, lidí, kteří by chtěli eh, vyjádřit se k této zprávě. Pan Daněčak eh, chtěl eh, chtěl bych poděkovat panu zpravodaji za to, že zpracoval tuto zprávu. Tento dokument vlastně reviduje to, co má být pod druhý, v rámci druhého pilíře a tyto věci budou ještě dále změněny eh, ještě předtím, než eh, se dostaneme ke konci toho období, ať už se to týká prvního nebo druhého pilíře, týká se to té ekologizace, ale i dalších věcí. Uh, to jsou věci, kdy budeme muset skutečně eh, změnit svůj přístup. To se týká například eh, způsobu sledování přímých plateb, eh, to znamená celý ten druhý pilíř. Myslím si, že cílem této zprávy je dosáhnout transparentnosti, a to v rámci celého systému a firmou konzultací, eh, odbornou eh, pomocí poskytovanou zemědělcům a tak dále, tak aby byli schopni lépe využívat tyto přímé platby. Eh, v podstatě ten systém, který zde máme k dispozici, je daleko lepší než ten, který jsme mývali. Ta druhá věc, to znamená to vlastní sledování, monitoring, celé eh, společné zemědělské politiky a veškerých těch akcí, které pod ní spadají, eh, tak, abychom nemrhali penězi, protože eh, hovoříme o penězích členských států. A zpráva celé společné zemědělské politiky vlastně je mimořádně nákladná takže je potřeba mít velice přesně nastavené eh, sledování a postarat se o to, aby náklady byly nejen kontrolovány, ale aby také se nezvyšovaly. Jestliže se ukáže, že zemědělci se dopouštějí menšího počtu chyb, potom si myslím, že to bude znamenat, že v dalším roce budeme moci snížit počet kontrol. Eh, hovoříme-li o sankcích, které vycházejí z z těch kontrol, tak eh, tady je potřeba se postarat o to, aby byli trestáni pouze ti zemědělci, kteří se dopouštějí podvodu. Jinými slovy, ty sankce, ten trest musí odpovídat tomu, jakým způsobem se daný zemědělec choval. Tady musíme přesně odlišovat mezi chybami a podvodem. ty eh, platební orgány musí být schopné stabilizovat svoji práci, což pochopitelně také vyžaduje transparentnost a jednoduchost, jednoduchost při těch faktických eh, platebních operacích. Měli bychom eh, se zamyslet nad tím, jestli bychom nemohli mít jednu takovou tu platební organizaci, eh, jednak by to mohlo urychlit celou tu zprávu eh, toho systému, ale kromě toho by to také znamenalo, že takovýto administrátor, vlastně správce, by byl daleko více přístupný pro zemědělce. Ehm, Eh, vůbec eh, poprvé, i když je potřeba tyto věci ještě podrobně eh, propracovat, ale poprvé zde máme vlastně k dispozici možnost využi- podávat určité žádosti, které mají více <clears throat> letý charakter. To je věc, o kterou mají mimořádný zájem právě také zemědělci. Ta zpráva je skutečně skvěle zpracovaná, což neznamená, že nemusíme na ní dále již pracovat. Pochopitelně, že musíme eh, až budeme mít zprávu o prvním a druhém pilíři, tak, pilíř, tak se k ní vrátíme a budeme o těchto věcech hovořit detailněji. Děkuji, eh, děkuji. Eh, pane předsedo, já bych také nejprve rád poděkoval Giovannimu za skvělé eh, pracovní eh, vztahy, které máme. <clears throat> Eh, to znamená v jeho spolupráci s stínovými zpravodaji, kteří se snaží reagovat na, tuto, na tento návrh komise. <clears throat> Eh, lidé si myslí, že eh, vlastně to nejzajímavější na tom všem eh, je ten, to, co spadá pod první pelíř a ty přímé platby, ale mohu říci, že zemědělci mají v současné době daleko větší zájem na tom, jakým způsobem se aplikují sankce a tak dále. E, a proto si myslím, že toto dosie je stejně důležité jako všechny ostatní části e, e, této zprávy a myslím si, že bychom měli se věnovat právě těmto otázkám inspekcí a otázkám <clears throat> sankcí a měli bychom z toho vycházet z možných rizik. Také eh, chtěl bych poděkovat eh, Giovannimu za eh, vyjádření toho stanoviska parlamentu k těm otázkám slaďování. Je potřeba, abychom zabránili tomu, aby pravomoce parlamentu nebyly omezeny pochopitelně, že bychom měli vyjádřit své stanovisko k veškeré sekundární legislativě to jsou věci mimořádně důležité. Za druhé, eh, co se týče proporcionality a také eh, našeho eh, přístupu k těm řídícím systémům, to jsou věci, které je velice dobře, že byly zavedeny do této zprávy. Dále to také souvisí s tím snížením možností kontrol přímo na místě tam, kde věci fungují dobře. Myslím si, že jestliže věci se dělají dobře, tak eh, potom ty, eh, eh, tak za to by měla existovat nějaká odměna. Zemědělci, kteří dělají věci tak, jak mají, by měli být nějakým způsobem odměněni, například tím, že počet kontrol na místě bude snížen pro ně. Co se týče té ekologizace, to si myslím, to je věc, kterou Louis podporuje, Giovanni to podporuje, jsem rád, takže to je v té zprávě. Co se týče toho varovného systému, Eh, tím, že okamžitě se nastartují ty eh, penalty nebo ty eh, sankci, to může, to, tak jak to existovalo, vytvářelo problémy. V současné době si myslím, že to je proporčněji upraveno a nemusí tedy to vést k těm velice tvrdým sankcím. Co se týče Eh, toho zjednodušení, to je formuláře Ajaxu, eh, toho integrovaného administrativního systému. Tady si myslím, že je potřeba si uvědomit, že nemusíme tyhle ty věci dělat každý rok, eh, tento formulář vyplňovat, když se v podstatě vůbec nic nemění. Stačí, když zemědělec řekne, je to úplně stejné, jako jsem to měl loni. Čili to Eh, tady by mělo skutečně stačit místo vyplňování toho, toho velice objemného formuláře pouze říct, situace se proti loňskému roku vůbec nezměnila. Jenom v takových případech, kdy se ty okolnosti na daném zemědělském podniku změní, tak tam potom je potřeba tento formulář vyplňovat znovu. Ten eh, další, eh, eh, ta další otázka se týká toho označování pomocí těch ušních značení. To bude velice dobré, když tady budeme mít přesný návod, pokud Eh, například stoprocentně nesplňujeme to, co to nás ožaduje, nemělo by to okamžitě nastartovat ten systém <clears throat> postihu, protože tady potřebujeme také mít daleko větší eh, pružnost. A eh, neměli bychom to automaticky <clears throat> aplikovat na celou například ovčí farmu. Myslím si, že je potřeba se podívat na některé ty pozměňovací návrhy, to souvisí opět s to, e, sankcemi, souvisí to také e, s tím, že bychom e, měli zavést princip zavádění těch plošních redukcí. To by mělo být vždycky ten poslední krok. V současné době komise posuzuje všechno podle toho, jenom jestli jste vyplnili všechny formuláře správně, jestli jste všechno zaškrtli a tak dále. Místo toho, um, aby se soustřed, abychom se soustředili na ty věci, kdy skutečně existuje riziko, že z toho, že nedodržuji něco, mám určitý zisk. Um, uh, uh, myslím si, že komise by skutečně měla mít zájem na tom, aby identifikovala uh, Eh, všechny ty chyby, které by mohlo eh, dojít, nebo ty platební agentury eh, mohly udělat. Jinými slovy, vždy je potřeba si položit otázku, jaké, je to, to, jaké to představuje riziko pro zemědělský fond a to si myslím, že je věc, které bychom, pro kterou bychom měli mít podporu. Myslím si, že Giovanni skutečně udělal obrovský kus práce, velice dobré práce a chtěl bych mu ještě dopoděkovat za velice konstruktivní eh, vztahy, které jsme měli a na jejich základě se nám podařilo dosáhnout určitého pokroku. Děkuji. Děkuji um, za, t, za to podrobné doplnění. Pan Nikolson byl vyzván. Já se omlouvám. Eh, já jsem se to nedozvěděl ze sluchátka, že mám mluvit teď. Já, já bych chtěl pokračovat eh, eh, v tom, co říkal George. Chtěl bych také já poděkovat za tu zprávu. Panu zpravedu je to velice dobře vyrovnaná zpráva a myslím si, že také obsahuje některé velice dobré myšlenky. Ehm, já velice vítám některé ty věci, které se objevují v této zprávě. Jsou to věci velice rozumné. Um, Eh, myslím si, že bychom se měli soustředit hlavně na ty oblasti, které usnadňují eh, život eh, zemědělcům. Tak jak o tom hovořil George, říkal, že ten formulář se musí každý rok vyplňovat znovu a znovu, i když se vůbec nic nezměnilo. To je věc, která je mimořádně náročná na čas. Někdy zemědělec musí půl dne vyplňovat takové formáře, místo toho, aby pracoval přímo na farmě. Kromě toho, já také souhlasím s tím eh, systémem včasného varování, který v současné době funguje spíše jako policejní systém a ne jako systém, který pomáhá zemědělcům. Čili i tady je eh, potřeba eh, přijít s nějakým novým systémem, který využívá tu žlutou kartu, jak se tady hovoří o tom ehm, a pokud bude mít takovýto systém, tak já jsem přesvědčen, že většina zemědělců bude okamžitě na to reagovat a napraví to, e, před čím jsou varováni, a to jak na celostátní, tak na regionální úrovni a také přímo na konkrétních farmách, protože ten systém, který v současné době máme, je mimořádně nákladný. Kromě toho si myslím, že je také e, e, dobrý. E, Eh, nápad, eh, to, co se eh, týká toho nedodržování, takzvaného křížového nedodržování. A myslím si, že jeden z problémů je ten, že komise neposlouchá to, co jim říkáme, hovoří se tedy o ty identifikační štítky. Velice často komise vůbec nás neposlouchá. Já si myslím, že je naprosto správné, aby farmáři nebyli sankcionováni za tyto věci. Protože pokud dojde k takovéto sankci, tak eh, takový zemědělec může eh, skutečně na tom ztratit na těch přímých platbách a to souvisí s tou identifikační Eh, označováním. Myslím si, že celá řada dalších věcí se dá ještě zlepšit, ale ty základní věci v té zprávě jsou. Nechci opakovat to, co tady již zaznělo. Ještě jednou bych i já rád poděkoval eh, zpravodaji za tuto zprávu. Je to mimořádně dobře eh, zpracovaná zpráva a také velice vyrovnaná. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji a další bude pan Smith a pan, pan Scott. Uh, Vážený pane předsedo, velice děkuji. Eh, budu jste trochu hovořit stejně jako můj keltský souputník. Eh, chtěli bychom nejprve pochválit pana Laviu za velice složitou technickou zprávu. Nicméně teď eh, zde také budu hovořit jménem stínového zpravodaje, který tedy bohužel se nemohl dostavit. Chtěl bych nejprve pochválit eh, určité věci. Jde o to, že zde hovoříme o zjednodušení, usilujeme o zjednodušení SZP a snad se nám to i dokonce podaří, takže to je nesmírně pozitivní vývoj. Také eh, jsou zde i určité odkazy na to třeba, že došlo k určitým technickým nedostatkům při eh, označování ovcí a tak dále a že prostě zemědělci mají problémy, takové technické problémy spíš s tím označováním. Já sám tedy vím, že ve Skotsku je to tak. Eh, čili jde skutečně o to, aby zde bylo zjednodušení, aby zde bylo všechno přiměřené protože je pravda, že je zde velice, celá řada potíží, je zde také celá řada z formulářů ze strany členských států. Nemusí to nutně ty požadavky přicházet z úrovně Evropy, ale spíše členské státy mají e, své vlastní požadavky a formuláře. E, my bychom chtěli vidět to, aby e, došlo k posílení takové toho přístupu hlavně neškodit, Eh, chceme eh, k tomu, aby zemědělci byli vlastně podporováni k tomu, aby používali ty osvědčené postupy a nejde pouze o zvýšení konkurenceschopnosti, ale o také o udržitelnost zemědělství. Domnívám se, že to je zásadní pro to, aby společná zemědělská politika eh, mohla v očích veřejnosti přijmout eh, ty své finance, které jsou jí vyčleněny. Určitě nechceme, aby to nakonec nějak zapadlo. Chtěli bychom dále také eh, posílit to, aby osvědčené zemědělské praxe byly odolné vůči změnám klimatu. Jde o to, že zemědělci jsou stále více zranitelní Eh, tendencemi, které jsou spojeny se změnou klimatu. Takže chtěli bychom zde posílit například lepší využívání půdy, vod, lepší zacházení se živinami a tak dále. Mm, jsou zde určité odkazy v textu, které hovoří spíše o určitém takovému laxnějšímu přístupu. Například máme zde rámcovou směrnici o vodě, máme zde směrnici o pesticidech. Um, Myslím si, že to jsou zrovna velice důležité dva legislativní nástroje a chceme, aby tyto nástroje fungovaly co nejdříve a nechceme, aby se to nakonec všechno nějak rozmělnilo, v, když nyní máme vlastně příležitost naopak zpřísnit tato kritéria. Nicméně chtěl bych velice ještě poděkovat zpravodaji a těším se na další spolupráci. Velice děkuji panu Scottovi, nyní pan Rubiks. Velice děkuji za slovo, pane předsedo. Aha. Chtěl bych nejprve poděkovat zpravodaji za vynikající práci. Chtěl bych eh, říci, že vyjadřuji podporu této, této zprávě. Nicméně jsou zde ještě určité věci, které se týkají řízení v jednotlivých členských státech. Článek 12 až 15 včetně nařízení, které se týká financování řízení a sledování společné zemědělské politiky, musí být ještě jednou přeskoumán. Pan Lavia navrhuje v bodu 3, je podle mého názoru správné, ale je důležité to, abychom zdůraznili, jak těm příjemcům eh, poradenství, tak i členským státům, které budou eh, do toho vkládat své vlastní prostředky, aby věděli, jaké je například maximální počet mm, konzultací pro zemědělce na jeden rok. Takže to je taková věc, která musí být v příloze jedna změněna. Je důležité, aby abyste byla možnost poradenství, ale na základě musíme brát v úvahu to, že to je dost ambiciozní cíl v rámci SZP. Proto potřebujeme zcela jasnou a účinnou právní úpravu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, říká předsedající pan Rubix. Děkuji. Man Nyní pan Rubix. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že tato zpráva je zajímavá a že přináší jasný pohled a přináší odpověď na mnoho otázek. Nicméně mě ještě některé otázky zůstávají. Za prvé, co ty takzvaní gaučoví zemědělci? A vypadá to tak, že ještě stále budou mít možnost získávat přímé platby. To znamená, ještě zde neexistuje ta definice aktivního zemědělce. Za druhé, když vypočítáváme. Určité, eh, určité výpočty, tak my zde máme informace z roku 2003 a ta situace se zcela jistě změnila. Například v Lotyšsku je nyní o několik tisíc hektarů eh, ta plocha větší, než byla v roce 2003 a to se zde například vůbec nebere v úvahu. Myslím si, že zde není zapotřebí nových eh, přechodných eh, období, protože všechny takové ty novější členské státy, nevím, zda tedy i Rumunsko a Bulharsko, ale ty novější členské státy již téměř 90% již plní všechny ty podmínky. Takže od roku 2014 by zde již tyto možnosti těch přechodných opatření neměly existovat. Pak se ještě vyjádřím k takové, eh, pak, pak se ještě vyjádřím k eh, regionům, které jsou eh, buď zaostalé regiony nebo znevýhodněné regiony. Každá země má tyto znevýhodněné regiony. Měli bychom se podívat například, jaká je tam půda a tak a měli byste prostě panovat rovné podmínky pro všechny. Děkuji. Pan Następnie pani poseł Jegle. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Posled paní, a potom bude paní Jegle, pan posled. Den Bericht von Giovanni Lavia entgegengenommen. Já jsem velice pozorně poslouchal to, co říkal, pan, to, co říkal Giovanni, bylo mimořádně zajímavé seznámit se s tím jeho přístupem k těmto otázkám. A Giovanni jsem skutečně velice potěšen tím, že Eh, eh, vycházíš hlavně z toho, že je potřeba snížit byrokracii. Co se týče těch požadavků, které jsou svým charakterem více leté, to je si myslím, že je také velice dobrý nápad. Zemědělci Eh, teď musí dávat každoročně nové žádosti, i když se vůbec nic oproti loňskému roku nezměnilo. Co se týče těch chyb na jedné straně a podvodu na straně druhé, tady si myslím, že je velice důležité, aby ty inspekce byly opravdu efektivní, ale mm, Eh, to je věc, eh, na kterou se musíme soustředit, abychom ji dělali správně. To souvisí s tím pozměňovacím návrhem 4, co se týče té otázky ekologizace, to je také naprosto v pořádku. Co se týče eh, veřejného vystoupení, tady je potřeba Eh, říci, že vždy eh, musíme eh, dodržovat podmínky, které je potřeba dodržovat, a to i v oblasti té ekologizace. Jinými slovy, to jsou věci, které musí zemědělci také zvažovat. Co se týče finančního rámce, také potvrzuji to, co vy jste již řekl. Můžeme pochopitelně tyto věci dělat, až budeme vědět, kolik budeme mít peněz k dispozici. Ehm, v současné době se kritizuje také to, že nemáme definici takzvaného aktivního farmáře. Myslím si, myslím si že je velice obtížné mít celoevropsky platnou eh, definici takovéhoto zemědělce, jestliže zvážíme všechny ty různé typy zemědělské produkce v různých částech eh, Evropy. Eh, nevím, jak je to s tou pětiprocentní regulací. Myslím, si, že to je příliš byrokratický krok. Bylo by daleko jednodušší, kdybychom um, hovořili. Uh, uh bylo by asi těžké hovořit o uh, evropských poslancích, kdyby, uh, jako o aktivních, kdyby hlasovali pouze o pěti procentech návrhu. Teď paní Jegle. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také já jsem chtěla poděkovat našemu kolegovi za podle mého názoru velice dobře promyšlenou a obšírnou zprávu, kterou je třeba zařadit do všech zpráv. A zejména na této zprávě je eh, vidět, že je takovým klíčem, srdcem všeho. Když chceme odbourávat administrativu, pak je to právě tady. A proto děkuji za všechny návrhy, které k tomu zazněly a my jistě v pozměňovacích návrzích ještě v tom či onom bodě eh, položíme prst na ránu. Eh, z mého pohledu je to ta zpráva, která nám přinese nebo nepřinese akceptanci zemědělcům a která přinese nebo nepřinese souhlas daňových poplatníků. My nechceme plítvat penězi, chceme skutečně vydávat peníze s orientací na cíl ve všech oblastech, ale je třeba, abychom si skutečně rozmysleli, co vede k cíli a co je pouhá byrokracie u kontroly a u sankcí. Co skutečně škodí našim základním myšlenkám a co jsou chyby, kde bychom prostě jenom jednou mohli říci, prosím, podívejte se na to ještě jednou. Může mít smysl a já to právě zažívám doma že se žádá splacení nějakých částech nesmyslných, s čímž je spojena celá řada administrativy a zemědělec i daňový poplatník nakonec už to nechápe. Považuji za důležité a za správné, a to už tady se říká po druhé, aby veškerá ekologická opatření, ale i ta z druhého pilíře byla uznána jako screening, je třeba najít proto řešení pro mě je důležité, abychom nacházeli i taková řešení, která umožní držet krok i malým podnikům, eh, protože mm, eh, sankce ve druhém pilíři je snadnější pro velké podniky než pro malé. Musíme nalézt nějaké řešení. Ze zásady pro všechny zprávy platí, že musíme věnovat velikou pozornost aktům v přenesené pravomoci a já si nemyslím, že musíme odevzdat jenom něco, protože možná v příštích letech budeme mít s tím víc práce. Jako zvolená poslankyně, jako zvolení poslanci v demokracii to prostě musíme vykonat. To je naše úloha a i tak budeme mít potom větší akceptanci v zemědělských oblastech, v zemědělské branži. Mám jednu prozbu. Eventuálně ještě do vyšetřit my všichni žádáme, když se v podniku nic nezmění, tak přece se nemusí permanentně psát žádost. Můžeme říct třeba jednou za pět let, ale my jsme odsouhlasili zprávy ke statistikám. A o tom, abych, že informace co do jednotlivých druhů kultur budeme dávat do statistik. Čili tady, prosím pěkně, musíme si dobře rozmyslet, jak s tím můžeme nakládat ale i tady se domnívám, že najdeme řešení a ještě jednou za mě jsem chtěla nesmírně srdečně poděkovat za zprávu a to vlastně vyjádřili všichni, že tato zpráva nebo tyto zprávy skutečně byly vypracovány v zájemném slaďování, protože jedině tak můžeme spolupracovat a musíme mít úspěch. A tomu za to bych chtěla jaksi mm, se vyslovit v celém výboru. Děkuji. Bardzo proszę panią poseł Madines. Następně... Nyní paní, pan Guinness a pak pan poslanec Lines. Velice děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych chtěla vyjádřit díky zpravodaji, podporuji všechny jeho komentáře, které se týkají ekologizace a těch plateb s ekologizací a také souhlasím s tím, aby zde nebyly narušovány ty základní platby, pokud se nedrží ty ekologizační požadavky. Dále také souhlasím s tím, že musíme rozlišovat mezi podvody a prostými pochybeními, ale je to dost důležitá otázka. Měli bychom se nejprve zamyslet nad tím, jak eh, pracují auditoři a zda v tom auditorském systému je určitá, existuje určitá flexibilita. V současné době se členské státy trošku obávají toho, jak to, jak to bude Měli bychom odstranit, rozptýlit tyto obavy zemědělců z inspekcí Měl by zde být přístup založený na e, posouzení rizik a celý ten systém by měl být zjednodušen. Dále, co se týče toho poradního systému, všichni jsme se dohodli na tom, že ten systém by měl být eh, důkladnější, ale vzhledem k tomu, že mnohé členské státy nyní uplatňují úsporná opatření, tak je otázkou, jak to nakonec v praxi eh, bude možné. Možná bychom zde mohli trošku zapojit soukromý sektor, o tom se dá ještě hovořit v rámci pozměňovacích eh, návrhů. Pak se chci ještě vyjádřit těm sankcím, které se týkají označování skotu nebo ovcí. Máme zde systém označování ovcí. Pokud ty eh, problémy existují, tak bychom měli celý ten systém změnit a ne pouze hledat nějaká řešení až posléze. Uh, pokud se v tom eh, systému neustále opakují určité chyby, tak si myslím, že bychom se možná v rámci třeba našeho výboru mohli na, na, na podzem podívat na tu, na tu legislativu, která se týká přímo elektronického označování ovcí. Děkuji. Pan Vojcechovský, pan Kaplo Santos. Takže nyní pan... Ne, ještě. Pan Vojcechovský. Jsem chtěl také poděkovat panu Laviovi za velice zdařilou zprávu dle mého názoru. Mám otázku, abych to teda zkrátila. E, návrh, e, že v případě, že nedojde ke změnám v podniku, by taky e, nemusela být psána nová žádost, to zní velice dobře, to by se mělo taky podpořit, ale mnoha podnikům to nepomůže v tom, tam, kde žijí prostě ve vzdálených oblastech a mají, mm, střídají prostě pěstování různých plodin. Ten, kdo mění plodinu, mm, musí zase nově definovat a musí zase nově psát žádost. A tady bychom se měli podívat, abychom konečně dospěli k tomu, že by se rozlišovalo například jenom mezi pastvinami a ornou půdou a pak by se řeklo, všechno, co je orná půda, je orná půda a je úplně fuk, co na tom roste. A e, to by mohlo být taky forma regulace a pak bychom nemuseli psát také žádné žádosti. Tedy zemědělci respektive by nemuseli psát žádné žádosti, ale jinak budou pořád konfrontováni s tím, protože když se musí přizpůsobovat trhu, a to my taky chceme, budou muset měnit plodinu a budou muset zase podat novou žádost. A e, potom vlastně i se to bude týkat těch podniků, Eh, které se v malém kroku, jak se rozvíjejí stále dál. Například dostou o hektar navíc, nebo tak. Jak najdeme pro tyto podniky nějaké řešení, aby pro ně to bylo určité usnadnění a eh, by to prostě nebyly podniky, které musí se utvrdit v nějakém eh, jaksi stádiu standby, protože jinak odměníme jenom podniky, které se nebudou vůbec měnit, ale ty, které se budou rozvíjet, to prostě není to, co chceme. Tady se musíme podívat, zda bychom tady nenašli nějakou možnost něco vnést sem, aby i tyto podniky dostaly nějaké usnadnění. Jinak děkuji moc krát za zprávu. Posel Reimers, byl to prošel pan posel Pan, nyní pan poslanec Vojčechovský, omlouvám se paní Reimers, takže nyní pan Vojcechovský. E, děkuji za slovo paní Jigle hovořila o statistikách a já jsem si vzpomněl na polského básníka z 19. století, který řekl, že existují tři druhy lži, obecné lži, pak nějaké přísahy a ta třetí druh lží jsou statistiky. A právě statistiky vlastně v Polsku přináší největší problémy zemědělcům, protože platební agentury a i další subjekty, které se podílejí také na vypracování statistiky a které mají za cíl eh, hledat chyby a nacházet chyby, tak vlastně všichni nakonec eh, Ehm, trestají ty zemědělce a trestají je dokonce i za velice takové drobné, drobná pochybení. A každá drobná chyba je nakonec klasifikována jako podvod a tím v Polsku to vypadá, že tam je velký počet eh, zločinců, ale to není pravda. Tam jde o to, že se na o pochybení a zemědělci jsou vlastně potrestáni dvakrát. Nejprve jim je odněta, odněta nějaká ta platba, nebo jsou sankcionováni a za druhé jsou dokonce ještě e, jsou, jsou vlastně souzeni u soudu. Jsem velice rád, že zpravodaj upozornil na nutnost rozlišovat mezi druhy pochybení. V současné době je to tak, že zemědělci velice často trpí v podstatě z důsledku byrokracie. To musíme odstranit, musíme také zamezit takovému příliš silnému trestání. Zemědělce bychom přece neměli trestat jenom kvůli tomu, že něco třeba zapomněli, něco opomenuli. V další fázi společné zemědělské politiky by to tak určitě mělo být. Je to jedním z klíčových prvků té budoucí podoby SZP. Jsem proto velice rád, že zpravodaj toto téma do zprávy začlenil. Ty minulé eh, zprávy nebo dokumenty o zjednodušení SZP hovořily také o podobných problémech. Čili dnes potřebujeme nějaký nový přístup, aby zemědělci nebyli vlastně obětí zbytečného trestání. Děkuji, říká pan předseda. A zde tedy vlastně teď promluvil bývalý předseda kontrolního úřadu a bývalý Um, státní žalobce. Eh, děkuji, pane předsedu. Chtěl bych poděkovat panu eh, zpravodaji, panu Laviovi, za veškeré úsilí, s nímž se snažil do zprávy zapracovat všechny názory nás ostatních. Myslím si, že se mu to podařilo do velké míry a dosáhl velké soudržnosti. Zcela jistě neměl lehkou práci, protože musel eh, do té zprávy zapracovat eh, na jedné straně úsilí o zjednodušení, ale na druhé straně musel zachovat určitou přísnost, urči, určitou eh, kázeň, protože je důležité, aby občané věděli, že s veřejnými penězi se musí zacházet eh, rozumně a opatrně. Čili je to velice složitá zpráva, plná technických detailů a za to bychom měli kolegovi poděkovat. Mám pouze dvě otázky. Cíkají se vlastně i zprávy, o které, kterou budeme projednávat zítra. Za prvé se jedná o eh, omezování těch základních plateb a o ekologizaci. Myslím si, že potřebujeme určitý mechanismus, který zajistí to, aby nikdo nemohl vydělat nebo získat peníze tím, že bude porušovat pravidla. To je nutné specifikovat, protože v současné době to zatím e, některým prochází. Druhá otázka se týká dvojího financování. Byl jsem dost překvapen skutečností, že komise ve svém článku 13 hovoří o určité výjimce. E, jedná se vlastně zelené, e, jedná se o ekologické zemědělství a o ten prvek ekologizace. Spravodaj velice správně upozornil na tuto věc a žádá nyní stejné zacházení pro agroenvironmentální opatření. Myslím si, že byste... Mám zde tedy pouze určité pochyby, zda vůbec by ten článek tam měl existovat. Protože pokud takový článek bude v nařízení, tak nakonec to dopadne tak, že zde budou možné, nebo že to tak bude vypadat, alespoň, že mohou existovat dvojí platby. Ale víme, že zatím podle toho stávajícího nařízení jsou zde přímé platby a pak jsou zde také platby pro ekologické zemědělství, jsou zde platby pro eh, environmentální opatření. Jde o to, že ve zprávě o obnově venkova budu také navrhovat to, aby všechna agroenvironmentální opatření byla více žádána, aby zde byla větší žádost po ekologizaci. jde o to, že ta opatření by měla e, být ještě zelenější v uvozovkách. Čili ten článek, e, je otázkou, zda ten článek by neměl být e, zcela vyškrtnut, zda tam má zůstávat, protože pokud tam zůstane, tak to vypadá, jako kdyby ta dvojí financování bylo možné. Děkuji. Nyní paní Doc. Velice děkuji, pane předsedo. Stejně jako celá řada kolegů bych chtěla této zprávě pogratulovat. Společně jsme hovořili velkou eh, dobu o zjednodušení, jako by to byl jakýsi svatý grál, kterého, který chceme nalézt, ale stále se nám to nedaří. Uh, ale nyní skutečně máme některé konkrétní návrhy, jak eh, dosáhnout takového zjednodušení SZP. Silně podporuji úsilí o zjednodušení, zejména které se týče formulářů integrovaného administrativního a kontrolního systému, protože když hovořím Eh, se zemědělci v mém volebním okrsku, tak oni hovoří, že ty formuláře, eh, že, nebo je to něco, o čem oni vždycky, na co si vždycky stěžují, vždycky si stěžují na um, formuláře. Také podporuji ty změny toho systému včasného varování, aby zemědělci měli dostatek času při, napravit určitá pochybení. A pak je zde ještě ten systém paušálních plateb, paušálních sankcí v případě neplnění podmíněnosti. Je to v podstatě bezumý, bezubý názor, pardon, nástroj, vůbec neodráží hodnocení rizik. Myslím si, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak eh, odlišovat mezi pochybením, neumyslným pochybením a na druhé straně mezi úmyslným podvodem. V současné době, kdy všichni šetří, musíme být velice opatrní v tom, jak eh, nakládáme se veřejnými prostředky, ale měli bychom také zabránit eh, v tomu, aby přístup k těm veřejným penězům měli ti, kteří na to vlastně nemají nárok. Chtěla bych ještě říci, že zde máme určité um, systémy nebo podmínky, které se týkají podmíněnosti Máme zde také národní finanční rámce. Jsou zde jednotlivé sankce v jednotlivých členských státech. Podle mých zkušeností ze Severního Irska je to tak, že ty sankce jsou vlastně ne, jsou disproporční a dokonce vedou i k disproporčním opatřením a k takové těžkopádné, přísné legislativě, která nakonec negativně dopadá na zemědělce. Tomu bychom se také měli věnovat v rámci zjednodušení. Ale celkově bych chtěla pochválit vynikající zprávu a těšíme se, že k tomu budeme ještě moci přispět dalšími pozměňovacími návrhy či podněty. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji také panu zpravodaji Lavíjovi, protože se velice aktivně zaobírá zásadami debyrokratizace, což je záležitost, kterou bychom měli opravdu usnadnit život našich daňových poplatníků ten první katalog sankcí, co se týče proporcionality, i předřečníci již řekli, všichni bojujeme na jedné, bojujeme na jedné frontě, jeden příklad za všechny, eh, odejít od toho označování. V Německu je třeba jenom, jedn, když je nějaká plocha a dá tam jiný ozna- prostě nějaké číslo dá pod jinou hlavičku, pod jiný název a hned prostě je to špatně a pak může vzniknout finanční škoda a pak vzniknou řeči o tom, jestli se obohatil nebo neobohatil. Takže e, když se posuzují sankce, tak je dobré také zavést nějaký systém hlášek, který umí pracovat s chybami. I mně už se to stalo, že mi třeba tu a tam uklouzla čárka a pak už to není možné opravit. A pro mě to sice nebylo eh, existenci ohrožující, ale přece jenom eh, to nebylo příjemné. Eh, k víceleté zprávě. Kolegyně Jegle už na to upozornila. Já tady varuji před příliš velkou euforií protože alespoň v Německu to není žádný problém. Když si vezmu eh, předloňský rok, není problém. Eh, proklikuju si všechny údaje a mohu si označit jenom změny. A v Německu se nám podařilo po velikém úsilí Jednotlivé země se proti tomu bránili, aby tyto údaje potom se znovu mohly používat pro statistické údaje, ale zemědělec už nemusí odevzdávat žádné další údaje. Když udělá víceletou zprávu, tak zase potom dostane více eh, statistické formulář, aby tam udal, kolik kukuřice vypěstoval. Musíme se podívat, jak by to mohlo být v systému přizpůsobeno. Ale co potom by pro zemědělce zůstalo, by nebyla ta každoroční žádost, ale ty kontroly Eh, které budou. A tady se musíme podívat na tom, aby tyto kontroly mohly být eventuálně také pro mm, realizované elektronicky tam, kde je to možné. Eh, dále vynikající myšlenka je, aby ty podniky, eh, které se účastní ekologizačního programu, mm, nebyly podrobeny nějakým kontrolám, potom, co je malé, co je velké. Trošku varuji před tím, abychom říkali o malých zemědělců, o takzvaných malých musíme polevit, aby nemusel vynakládat to veliké byrokratické úsilí jako ten velký, ale mezi tím má každý doma laptop a má dostatečné elektronické předpoklady, takže to malé a velké, mm, to adjektivum by se možná uh, mělo změnit, už bychom to neměli tak rozlišovat, to nevede k žádnému úspěchu. Pak se mi líbí, pane zpravodaji, co si řekl, o tom musíme se podívat, jaké subvence tady máme, v jaké množství, e, když by se nám rozpočet omezil více, než si přejeme. A poslední ke značení ovcí, značkování ovcí ovcí. Tady teď máme nespravedlnou situaci. My jsme při značkování dobytka se domluvili na dobrovolné variantě, e, zatímco u ovcí trváme na povinné variantě. No, to je jako kdybychom si stříleli gol do vlastní branky. Na to se tedy musíme ještě jednou podívat a musíme se na to pozvat komisaře. Já opravdu nechápu, aby u ovcí, se, aby ovcí platila jiná pravidla než pro značkování dobytka. To je nespravedlivé. Bardzo proszę pani poseł Kalniety, następnie pan poseł Hojsling. Powiedz data, kungs. Paní Kalněty, děkuji. Eh, eh, děkuji, pane předsedo. Já podporuji eh, ty, kteří se věnovali této zprávě pana Levie. Je to velice složitá zpráva a proto skutečně klobouk před nimi dolů. V mé zemi, eh, v Lotyšsku, eh, se zabýváme tou otázkou přímých plateb, ale také těch plateb za ekologizaci. Ty požadavky, které v současné době se používají pro ty přímé platby, ty jsou poměrně složité a já si myslím, že eh, by nebylo Eh, spravedlivé, kdyby ti, eh, ti zemědělci, kteří nebudou eh, provádět ty ekologické kroky, by byli penalizováni podle prvního pilíře. Ráda bych ještě chtěla se zmínit o některých podle mě pochybných bodech. Um, odstavec 8 Tady se hovoří o těch požadavcích, které souvisejí s prací platebních agentur. A o, hovoří se zde o jejich zodpovědnosti. Tady to by mělo být řízeno akty um, přenesené e, pravomoci. E, myslím si, že členské státy by měly být jaksi vyčleněny z tohoto procesu. Domníváme se totiž, že je důležité účastnit se v pracovních eh, týmech hm, eh, a proto máme určité pochybnosti související právě s těmito přenesenými akty. Ehm, myslím si, že by to v podstatě představovalo pouze další zátěž pro jednotlivé členské státy. Kromě toho máme určité pochybnosti i o těch um, kontrolách, kontrolách, eh, které provádějí certifikační orgány. Máme eh, určité obavy, které eh, souvisejí s tím, že by to mohlo navýšit ještě administrativní zátěž. Kromě toho by to navýšilo i náklady s tím spojené a mimo to by to také komplikovalo život zemědělců samotných. Chtěla bych poděkovat zpravodajci za jeho eh, návrh obsažený v článku 34, eh, to znamená změnit to předfinancování eh, související se sedmi procenty, to je pro nás věc důležitá a já také v rámci svých pozměňovacích návrhů to zohledním. Děkuji. Dalším řečníkem Souhlasím s tím, že musíme zjednodušit řadu věcí, ale u kontrol je třeba říci, že musíme zavést systém nejlepších postupů, aby ty kontroly byly efektivní, musíme pohledu na to, kdo se dobré a podle toho musíme konat na evropské úrovni protože já se doufám, že tady leží také, je to vina mnohých členských států, že ty kontroly jsou neefektivní, ale já se hlasím proto, že v jednom bodě chci, jsem v rozporu s Petrem Járem, který řekl, že tady není žádný rozpor ve výboru, tomu konstatování, že veškerá zemědělská opatření uh, by teď měla být uznávána jako screening a postavena na roveň ekologizaci. Tak to bych tedy rozhodně jednoznačně odmítl protože nejrůznější ekologická opatření, která máme v Evropské unii, nemohou být prostě odmáznuty jednou, <clears throat> jedním mávnutením a říci, všechny jsou uznány, protože i v Německu máme tak různé ekologické standardy či postupy, které jsou uznávány, že nelze je prostě dát do jednoho pytle. Eh, tolik tedy za stranu zelených já rozhodně odmítám, abychom tady eh, o tom diskutovali jako o jednotném stanovisku zemědělského výboru. Eh, tady se musíme ještě podívat na to, co je skutečně vedoucí k cíli ale obecně pro veškerá opatření to tedy rozhodně musím odmítnout. Krótko pani Jeglem, rozumiem, że jakieś wyjaśnienie, sprostowanie. Mamy chwilę czasu. Já bych teď nechtěla vést žádnou německou diskusi, eh, právě proto, že jsme Němci, ale i konvenční zemědělec hospodaří podle práva a zákonů. A když kromě toho ve dva, druhém pilíři udělám zemědělská ekologická opatření, která zadává jednotlivá země a která schvaluje komise, a můžeme také definovat, co by to mělo být, tak jsem toho názoru, že bychom o tom měli hovořit a v tomto ohledu navrhuji návrh, který předložil pan zpravodaj a také Marie. Myslíme-li to vážně a nechceme-li být pouze ideologičtí, dospějeme k cíli. Promiňte, ale to jsem ještě chtěla říci. Bardzo děkuji, Nim zabierze głos e, pan dyrektor Paczesku. Já mám... Velice děkuji. Nyní jsou zde ještě tři otázky. které tady položím já. Za prvé, jak velký musí být ten program ekologického zemědělství, aby splňoval ty konkrétní podmínky. Já si myslím, že tam určitě musí být eh, vymezeno kritérium velikosti nebo objemu. To je má první otázka. Druhá otázka se týká sankcí, sankce ve výše 30 eh, té dávky, pokud tam není ten e- prvek ekologizace. Představte si, že je zde nějaký naprosto velice nezodpovědný nebo nerozumný zemědělec, který chce třeba pěstovat zemědě, určité plodiny, určité obilniny. Jde o to, že asi ti lidé, nebo ti, jde, jde o to vlastně, nakolik budete považovat ty ekologická opatření za dostatečně ekologická. Třetí otázka se týká systému včasného varování. Uvědomujeme si jeho důležitost a je to důležité jak pro zemědělce samotné, tak i pro jiné skupiny obyvatelstva. Nicméně vždy bude existovat někdo, kdo prostě nebude dodržovat pravidla například ohledně užívání pesticidů nebo nebude dodržovat pravidla týkající se nezávadnosti potravin. Takže možná bychom zde měli být trošičku přísnější. Děkuji. Další řečník francouzský. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také velice poděkovat panu zpravodaji Laviovi za jeho velmi detailní a velmi dohloubky jdoucí zprávu. My jsme velice konstruktivně spolupracovali. Také bych rád zejména poděkoval za podporu týkající se návrhu komise týkající se platebních agentur a rovněž se domnívám, že eh, nemálo pozměňovacích návrhů, eh, které byly předloženy, tak jak to a ty, které zazněly eh, některými poslanci dnes, jdou skutečně ve směru komise. Zejména tady hovořím o skutečnosti, že je třeba přizpůsobit kontroly, když se konstatují nějaká, jako nějaká jenom chybička a jak je možné zjednodušovat požadavky nebo žádosti zemědělců týkající se skutečnosti, eh, že by byly nějaké předvytištěné formuláře, aby to bylo už, když už je to možné na úrovni členských států. A zároveň bych rád vyjádřil určitý postoj k velice specifickému bodu a začnu skutečností, která je zde také navržena. A sice dát na vnitrostátní úroveň N plus 2. To nám způsobuje problémy, jelikož to je téma, které se týká strategického rámce tedy nejenom akcí venkovského rozvoje, ale také dalších strukturálních fondů. A tudíž to nám způsobuje problém. E, další záležitost, na kterou upozornila celá řada poslanců, e, to je otázka sankcí za e, ten greening, no v případě greeningu, ekologizace či ozeleňování. To, co navrhl pan zpravodaj, s tím bych souhlasil. Nicméně tady máme určitý důležitý problém. Kdybychom sledovali to, co je navrženo, to znamená, že sankce za ekologizaci by se pohybovaly v limitu, eh, které zůstává eh, s tím ozeleněním, tak by to zůstávalo stejné. Ale Eh, prostě pro zemědělce by to mělo závažné důsledky. To, je, to není to, co chceme. My chceme systém, chceme takové ustanovení, kde ozelenění by bylo v srdci přímých pladeb samotných a domníváme se, že tady by neměly být žádné výjimky. A pakliže lidé dnes, když víme, že tady sankce se mohou měnit, eh, to je ten případ už dnes, nevidíme tedy důvod, proč bychom měli činit výjimky pro ozelenění. Další bod, který je rovněž nesmírně významný, to je otázka těch eh, plade předem. Máme také rozpočtovou eh, otázku tady. Kdyby se nám umožnily tyto platby předem před 16. říjnem systematickým způsobem, pak by to bylo placeno za rozpočet předešlého roku. To znamená, že tady bychom podle našeho názoru měli problém s řízením rozpočtu. A rád bych eh, vás na tento bod upozornil, protože ten je skutečně velice významný. A rovněž další bod týkající se začlenění rámcové směrnice vody a směrnice o pesticidech do kondicionality my se domníváme, že je třeba tady na to upozornit. Jsou to sice směrnice nesmírně důležité, ale to, co navrhujeme, pakliže nebudou dostatečně efektivní v momentě, eh, nebudou efektivní, když nebudou uskutečněny ve členských státech, nebudou provedeny. Ale s tím už se počítá v nařízení sladění s Lisabonskou smlouvou. To je horizontální otázka a tady konstatuji, že parlament zaujme svůj postoj rovněž horizontální, takže tady to je téma, o kterém bychom měli pokračovat v diskusi a jsme ochotni to činit a jsme ochotni také předložit kompromisní návrhy. K další specifické otázce, která tady zazněla, a sice elektronická identifikace ovcí nebo elektronické značkování ovcí. Eh, tady to je spíše na základě toho, že základní nařízení 2008 z roku 2004 počítá v souvislosti s tématem, o kterém eh, hovoříme dnes, s tím, že je možné odkázat na to nařízení 21 z roku 2004. Děkuji vám. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. W takim razie pan poseł sprawozdawca. Bardzo proszę. Děkuji, pane řediteli. Teď zpravodaj ještě. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říct, že jsem velice vděčný svým kolegům za jejich příspěvky do této plodné diskuse. Myslím si, že nám to všem pomůže zlepšit naši práci a i tu práci, kterou už jsme odvedli. Myslím si, že se shodneme v takových věcech, jako například potřeba zjednodušení formou například s snížením zátěže byrokratické, kterou nesou farmáři samotní. Myslím si, že Eh, také jsme se do jisté míry shodli na tom systému včasného varování a také eh, na možnosti využívat eh, tu žlutou kartu. Teď hrají, všichni hrají fotbal a sledují fotbal, takže tady bychom mohli mít také určitou žlutou kartu. Um, ale Přesto je jasné, že stále ještě bude potřeba udělat hodně práce, budeme muset mít k dispozici určitá srovnání Ehm, kromě toho si myslím, že tady zazněly některé otázky, na které skutečně mám pocit, že musím odpovědět. Na, myslím si, že zatím definice aktivního eh, zemědělce neexistuje, to je součást toho balíčku. Zítra budeme uh, um, uh, hovořit o tom, co navrhuje pan Kapulas Šantoš, to souvisí s těmi přímými platbami, tím reaguji na otázku pana Rubika. Tímto způsobem budeme potom muset eh, nějakým způsobem propojit ty nejrůznější návrhy. Je potřeba si uvědomit, že hovoříme o čtyřech nařízeních a to znamená, že dříve nebo později budeme muset tyto věci nějakým způsobem se pokusit propojit, ať už to se bude, to bude týkat otázek rozvoje venkova a tak dále. Já neříkám, že um, um, z toho mám jenom radost, ale je pravda, že například naše spolupráce v oblasti eh, finančních eh, otázek se bude muset eh, řídit také tím, co je například v nařízení o eh, rozvoji venkova. To souvisí například s financováním místní spolupráce. To všechno bude muset být promítnuto pochopitelně i do těch dalších nařízení. Je třeba zopakovat, že máme zde čtyři různá nařízení. A potom nakonec to budeme muset všechno nějak smontovat, abych to tak řekl. Jinými slovy, když dojde k určitým změnám v těch dalších nařízeních, tak je bude potřeba je promítnout i do všech těch ostatních. Další otázka se potom týká e, zjednodušení e, podávání těch více e, letých žádostí. Pochopitelně, že nám jde o to, abychom pomohli zemědělcům v tom smyslu, že by se nemuseli znovu věnovat těm formulářím, když nedojde ve srovnání s předcházejícím rokem k žádným změnám. Tady si myslím, že možnost máme. Paní eh, Reimerová mezi tím odešla, ale ptala se mě, eh, co se stane, jestliže se farma zvětší například. Potom pochopitelně se změní také celá ta struktura a to se bude muset okamžitě promítnout i do toho formuláře, který musí být příslušným způsobem aktualizován. Um, Zdá se mi, že je dobré taky se zamyslet nad tím, že kromě zjednodušení bychom měli rigorózním způsobem eh, eh, přistupovat i ke všemu, co souvisí vlastně s veřejnými penězi protože tady se o veřejné peníze jedná. Eh, co se týče posílení úlohy těch certifikujících agentur, to je přesně krok v tomto směru. Jinými slovy, snižujeme zátěž na farmáře a ty kontroly se dostávají na jinou úroveň což by eh, mohlo znamenat eh, pro členské státy trošku navýšení administrativy, nicméně eh, stále by to ještě odpovídalo našim cílům, cílům našeho parlamentu, to znamená zjednodušit život zemědělcům při zajištění příslušné úrovně monitorování. Pan Kapolos Šantuš hovořil o tom zdvojeném financování. Myslím si, že co se týče rozvoje venkova, tady hovoříme o různých opatřeních, která mají kompenzovat za ty větší eh, náklady související s udržitelností eh, organy eh, biologického nebo ekologického zemědělství. To pochopitelně by se mělo vyplatit oběma stranám a ten eh, ekologický prvek by se měl promítnout pochopitelně i do eh, přímých plateb. A proto si myslím, že toto ustanovení by mělo zůstat, ale můžeme o tom ještě hovořit. Pan Oskijecky hovořil o tom, že eh, ty sankce, které se omezují na těch 30% ve srovnání s ekologizací, že to jsou věci, které vedly k určité kritice zřejmě eh, nejvíce ze strany právě eh, ekologům. A v tomto výboru eh, hovoříme o tom, že ty sankce by měly být větší v kontextu toho, čemu říkáme ekologizace a měly by se promítnout i do těch jednotných plateb. Opět se jedná o téma, o kterém budeme ještě muset hovořit. Co se týče toho, co říkal pan eh, zástupce komise, pan Pačekom, eh, myslím si, že eh, to se týká toho, té aplikace těch pravidel na vnitrostátní úrovni, to je věc, ke které se tento parlament již konkrétně vyjádřil. To souvisí také opět s tím sladěním těch příslušných dokumentů. Já eh, si myslím, že jsem to dokonce byl já, kdo předložil ten pozměňovací návrh, který s tímto eh, návrhem souvisí. Možná, že to bude představovat určitou komplikaci, ale současně to také znamená, že pokud jedna část jednoho státu je efektivnější než druhá, tak můžete potom se pokusit nějakým způsobem ty věci vyrovnávat. Eh, omezování eh, penalty na 30 eh, je určitá možnost, ale je to možnost dobrovolná. Jinými slovy, nesmí to být něco, co se stane pouze náhodou. My jsme o tom hovořili, hovořili jsme o tom i v našem výboru, hovořili jsme na tom se zpravodaji a to, co je před námi, je náš návrh. Uvidíme, co přinese další diskuse. Ale v každém případě myslím, že tady trošičku jinak eh, chápeme tu otázku eh, těch eh, záloh. V našem Eh, návrhu ty věci před 16. Eh, zářím by měly být propláceny pouze ve výjimečných případech. Eh, tak tomu bylo i v minulosti. Já si pamatuju, že když například v došlo k tomu zemětřesení v Aquile, tak byla takováto žádost položen, předložena a v tom případě ty zálohy byly proplaceny dříve. Ehm, myslím si, že tento systém bychom mohli zachovat, ale jenom za těch naprosto mimořádných okolností, které by tedy umožňovaly proplacení těchto záloh na přímé platby. Pochopitelně, že to jde trošičku proti eh, tomu, že ten eh, finanční rok končí 15. října a možná by to představovalo problémy pro ten předcházející finanční rok. Eh, eh, co se týče té kondicionality, která se týká i vody a pesticid, tady si myslím, že můžeme použít tu zcela, ten celá běžný postup, bychom mohli hovořit o těchto věcech detailně. Myslím si, eh, že na to je ale čas, na to, abychom tyto věci ještě prohovořili. Eh, ještě jedna věc, eh, kterou bych chtěla říci, je to, že chci poděkovat komisi za veškerou tu pomoc, která, která mi byla eh, dána při zpracování těch technických odborných aspektů těchto věcí. Hovořili jsme o tom často s komisí a chtěl bych jim velmi poděkovat, i když v mnoha případech, co se týče například těch platebních agentur, veškerá ta práce, kterou jsme e, vlastně udělali, k ničemu nevedla, protože e, z politických důvodů jsme se rozhodli to vůbec do textu nedat. Takže ještě jednou děkuji vám za všechno a děkuji vám také za, e, již předem za předložené pozměňovací návrhy. Tím se dostáváme ke konci a kolegové Eh, chtěl bych říci, že eh, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 9. července 2012, 12 hodin v poledne. Chtěl bych ještě jednou poděkovat oběma zpravodajům za ty mimořádně zajímavé eh, zprávy. Myslím si, že i dnešní diskuse byla velmi angažovaná. Někteří kolegové dokonce požádali o slovo třikrát. Eh, eh, myslím si, že skutečně jsme dobře vykročili do tohoto týdne. Sejdeme se na další práci zítra v 9 hodin ráno.